Well, I think we'll have to make a... Já myslím, že se do toho budeme muset pustit, nebo uh, se dostaneme do problému s jinými lidmi. Přeji vám všem od, dobré odpoledne a nejdříve přijměme program. Uh, děkuji. Oznámení předsedkyně, která jsem někam založila. Akorát vám musím eh, připomenout, že zítra jak dopoledne, tak odpoledne zasedneme v PHS 5B001. Čili vezměte si papíry dnes odpoledne sebou, jinak o ně můžete přijít. Za třetí, návrh směrnice Rady a parlamentu eh, ke zlepšení eh, rovnováhy eh, mm, pohlaví mezi členy dozorčí a nevýkonnými členy společností kotovaných na burzách. Spravodajem je Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Měli jsme první zasedání stínových zpravodajů. Myslím, že zatím ta diskuse proběhla produktivně a doufám, že se proto dobereme eh, slušné dohody. Samozřejmě hlavní otázkou je, jestli bychom měli mít závazné cíle 40% nebo nikoli, jak navrhuje komise. Já vidím čtyři alternativy. Za prvé, aby eh, komise ehm, to ehm, nechala buď tak, jak to je, nebo tam dala zpřísnější kvóty, nebo eh, tam eh, změnila eh, mm, ten systém na eh, dodrž a nebo vysvětli, compline or explain. Je třeba pracovat na zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích po celé společnosti a nejenom na vrcholu. Řada firm nabírá generální ředitele, finanční ředitele z vnějšku Ehm, samozřejmě žádný ehm, tento přístup by mohl být lepší než přístup z hora dolů. Uvědomme si, že to je ovšem, eh, že tady je zásadní eh, informační povinnost a závažná opatření vyžaduje se, aby firmy eh, podávaly, tedy prováděly opatření nejenom na neexekutivní, ale i na exekutivní úrovni. Zaměřuje se také na transparentnost, neboť jako spotřebitel, tak jako investor by člověk měl být schopen zjistit, co firma dělá pro rovnováhu mezi pohlavími. Také si musíme eh, mm, uvědomovat, že ne všechny systémy jsou stejné regulační. Eh, norský systém skutečných kvót eh, neměl ten efekt prolnutí do zbytku společnosti, o kterém hovoří komise. EPP, nebo stínový, stínová zpravodajka od pan Kohl za EPP a pan Fox za ECR jdou spíše mým směrem Potom pokud jde eh, o rozšíření působnosti, tak paní Kraca by to rozšířila na eh, malé a střední podniky ve 161. Já si myslím, že to je příliš daleko sáhle. Snažíme se omezovat byrokraci, administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Zároveň paní Daty ve svém pozměňovacím návrhu 167 chce zahrnout výkonné členy představenstev to bychom museli mít individuální závazky. Potom eh, jsou tady eh, návrhy pana Ludvíksona, paní Ular a mě samotného, které se zaměřují na možnost eh, zahrnout firmy nekotované na burze. Článek 4, ten je asi nejpodstatnější. Já podporuji pozměňovací návrhy kolegů Klince, Tremozy, paní Jensen, pana Turvalce a pana Feja. Eh, chceme navrhnout, aby firmy eh, na svých webových stránkách eh, zveřejňovaly, co dělají pro zlepšení rovnováhy mezi pohlavími. Pozměňovací návrhy 2.1.0 2.1.3 pana Gigolda také jdou tím směrem. To je důležité, aby si spotřebitelé mohli ověřit, co firmy dělají. Jak jsem říkal, kávu prosím. Potom je tady celá řada pozměňovacích návrhů Eh, například na eh, změnu nebo na vymazání 145, eh, kde se obrací důkazní břemeno v případě stížnosti nevybíraného kandidáta. To je určitě nepřiměřené. Potom LDS, SAD a EPP chtějí odstranit výjimku pro firmy, kde je nezastoupené pohlaví méně než 10 tady eh, ještě snadno dosáhneme kompromisu. Sankce. Pokud jde o sankce, tak já jsem to pochopil, že řada z vás by chtěla přísnější, silnější sankce. Řada pozměňovacích návrhů eh, tady eh, obnáší pární problémy jako 1028 a 230 mm, od pana Gigolda. Některé jdou příliš daleko, od pana Ludvigsona 227, můj, mého drahého švédského přítele a, a nucená likvidace firmy například by tady eh, k tomu patřila. Ovšem musíme zajistit, aby eh, platili dostatečně tvrdé sankce. Závěrem, paní předsedkyně, bych vyjádřil naději, že se nám podaří dosáhnout eh, širokého koncenzu k této politické otázce a uvědomíme si, že ten problém je především strukturální, tak abychom dostali ženy do rozhodovacích pozit, tak členské státy musí vytvořit eh, podmínky pro spojování kariéry a práce a mm, soukromého života. Eh, jinak eh, problém genderové nerovnováhy ve firmách i ve společnosti nevyřešíme a tady vidíte, že máme tedy také určité problémy v našich institucích. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá, říká paní předsedkyně. Eh, Jean-Paul měl spí, hovořit za Korin, ale je na cestě, takže je tady Mojche. Prosím. I would agree with the... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych souhlasila s panem zpravodajem v tom, že hlavním problémem je tady článek 4 ve kterém hovoříme vlastně o těch opatřeních, se kterými souhlasíme. A tady si myslím, že je zcela zásadní a tady vlastně dochází k těm největším rozdílům. To znamená, že já si myslím, že tady ještě stínový zpravodajové budou muset vyjednávat zítra a nadále po té první výměně názorů. Chci říci, že ty naše postoje jsou stále ještě hodně rozdílné. Ale abyste věděli, jaká je pozice SND. My si myslíme, že 40% zastoupení žen eh, v dozorčích radách je opravdu zcela zásadní, pokud chceme zajistit opravdu demokracii a demokratické rozhodování. My samozřejmě chceme opatření, která zajistí, zajistí vlastně rovnější zastoupení i na, v těch nevýkonných pozicích, to znamená mimo jiné také uh, E, v, ve firmách, které jsou kotované, ale i ve firmách, které nejsou kotované na burze. Myslíme si, že závazná opatření jsou jediným způsobem, jakým bychom mohli dosáhnout těch námi stanovených cílů. Také se dokázalo, že závazná opatření jsou v podstatě takovým rychlým způsobem, jak zajistit nebo prosadit změny. Dobrovolná opatření sice trošičku navýšila eh, zastoupení žen v, eh, v radách, nicméně ten pokrok byl opravdu velmi pomalý. Jako příklad můžu uvést Norsko, v Norsku se nastavila 40% kvota v roce 2006 a v tuto chvíli je Norsko opravdu na špici, co se týče zastoupení žen. Toho 40% zastoupení dosáhlo Norsko za dva roky. A co je pro mě velmi zajímavé, a já jsem také samozřejmě členkou výboru FEM a my neustále vlastně si nasloucháme tomu, jak tomu je v Norsku. A chci říci, že, teď, že v Norsku opravdu oni šli ještě o krok dál. To znamená, a teď nehovořím pouze o Norsku, to znamená, že ženy byly opravdu zcela, zcela zásadně podporovány. A teď nehovoříme pouze o norských ženách, ale o všech ženách, které přicházely do Norska a chtěly být součástí jaksi vedoucích eh, vedení firem. To znamená, já si myslím, že je zcela eh, jasné, že můžeme najít dostatečně kvalifikované ženy pro, do těchto funkcí, pokud je budeme hledat. Na druhou stranu, žádná země, žádná země, která by byla přijala pouze dobrovolná opatření dosáhla 30%. Ani 30% většinou nebylo dosaženo, proto si myslíme, že těch 40%, eh, těch 40% je opravdu správné. Uh, to znamená, co se týče to znamená správní dozorčích eh, rad a tak dále a zastoupení žen v nich. To je otázka demokracie, ale je to de- také otázka efektivity a rentability eh, firm. A já tady souhlasím samozřejmě se spravodajem, že tady musíme mít také nějaká, nějaké jasné ukazatele. My chceme, aby ženy byly rovnoprávně zastoupeny opravdu ve všech radách, jak ve výkonných, tak nevýkonných funkcích a myslíme si, že to je věc, která je o to důležitější, že se nacházíme vlastně v době nebo v situaci hospodářské krize. My si také myslíme, že by firmy, které nebudou respektovat eh, ty 40% kvóty, měly být sankcionovány. Eh, mělo, mělo by se to odrazit také na jejich nemožnosti účastnit se například eh, veřejných zakázek. Já si myslím, že Evropská komise nebyla dostatečně ambiciózní. Myslím si, že to celé tak trošičku, eh, roz, celé se to prostě rozředilo. A teď je třeba samozřejmě zamyslet se nad tím, co nebo čeho budeme chtít eh, dosáhnout v následujících letech a zdali se nám to na tomto základě opravdu podaří. Děkuji. Jean-Paul, Svene, Svene má slovo. Já tě tady mám na seznamu. No tak to jsem měl štěstí. Já vím, že máme velmi málo času a proto bych pouze chtěl podpořit to, co řeklo právě SAD. Myslím si, že by bylo ironické, kdybychom my zastávali slabší pozici než Evropská komise ve chvíli, kdy hovoříme o podpoře větší rovnoprávnosti mezi ženami a muži, protože samozřejmě tady stojíme před jasným problémem a ten problém nezmizí, pokud budeme pouze pro dobrovolná opatření, protože samozřejmě pokud eh, eh, se někdo sám eh, zaváže, nebo já si myslím, Já si myslím, že samozřejmě ty, těm závazkům je třeba přistupovat opravdu na všech úrovních a firmy se musí sami rozhodnout, zda budou chtít pouze pětiprocentní kvóty, nebo budou chtít mít 7%, nebo to, to se... V, pokud, pokud bychom to všechno nechali na firmách, které by si sami určovaly tak eh, víme, že by to k ničemu nevedlo. My tu zkušenost máme z Německa a víme, že v Německu to prostě eh, nefunguje a my víme, že v Německu lidé už mají pokrek těchto nezávazných opatření. Nicméně si myslím, že samozřejmě, že i tady za touto myšlenkou vlastně toho sebeurčení v rámci firm něco je. To znamená, že firmy by samozřejmě měly mít také určitou možnost se sami rozhodovat. A proto já jsem na jednání stínových zpravodajů navrhl mimo jiné to, abychom podpořili komisi u těch závazných opatření, u těch velkých firm, a poté otevřít tu možnost těch více dobrovolných nástrojů pro menší podniky a menší formy. To znamená, že půjdeme o krok dál a e, říkám, proč opravdu v tuto chvíli neudělat něco pro to, abychom nezatěžovali malé podniky příliš, abychom na ně neuvalovali nadměrné povinnosti. A já si myslím, že to by v podstatě mohl být opravdu základ pro trošičku obšernější kompromis. Já si myslím, že to i jasně vyplynulo z toho, co říkala má kolegyně. Je jasné, že kompromis v podstatě kompromisu nedosáhneme, pokud budeme hovořit pouze o těch dobrovolných opatření, o nezávazných opatření na jakékoliv úrovni v případě těch velkých podniků. Děkuji. Ashley? Can I... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji za odvedenou práci. Jsem velice rád, že se snažil, aby z tohoto vznikl akceptovatelný právní návrh. Byť ví, že stále v této oblasti máme jiné názory. Myslím si, že všichni máme stejný cíl a to navýšit zastoupení žen ve správních radách společnosti. Všichni chceme, aby společnost byla spravedlivá a určitě i rady chtějí, aby v jejich představenstvech seděly i ženy a aby její rozhodnutí byla vyvážena. Protože vyvážená představenstva mají společnosti, které zároveň mají dobré ekonomické výsledky. Je to tedy v jejich zájmu. Ale tady se pravděpodobně začínají naše názory rozcházet protože si myslíme, že společnost je vlastníkem akcionářů. Takže je na akcionářích, aby se rozhodli, jak daná firma bude řízena. A ze zásady se stavím proti závazné legislativě v této oblasti. Myslím si, že bychom se měli snažit nastavit cíle spíše než kvóty a tak zajistit přirozený vývoj představenstvech společnosti. A konec konců vyváženost mužů a žen je také o mentalitě a myslím si, že kvóty pouze povrchově řeší diskriminaci, které čelí ženy. Já a má skupina se domníváme, že evropská legislativa není vhodným řešením této oblasti, ve které máme různé trhy práce, různé kulturní kontexty a různé struktury správních rad společnosti. Domníváme se, že bychom měli na členských státech nechat, aby přijali opatření, která jsou v jejich specifickém kontextu nejvhodnější. Různé členské státy řeší v tuto chvíli tento problém různě. Ve Francii, Rakousku, Belgii a Itálii máme zákonem stanovené kvóty. V Espaném království, Švédsku a Finsku vidíme nelegislativní prostředky, které jsou také účinné kolegyně říkala, že dobrovolná opatření nefungují. Tady si myslím, že nemáte pravdu. Fungují. Ve Spojeném království třeba, když se podíváme na FUCI stovku, tak z 12 na 17 vzrostlo zastoupení žen v představenstvech. A předpokládá se, můžu to dokončit, prosím, A Cramsfield School of Management říká, že ve Spojeném království minimálně jsme nakročili k tomu, abychom měli v těchto představenstvech do roku 2015 20% žen a 33% v roce 2020. A z toho vyplývá, že dobrovolná opatření mohou fungovat za předpokladu, že se k ním zavážou podniky i vláda. Pokud se německá vláda rozhodne, že takovéto opatření není vhodné pro německé společnosti, tak prosím, učiňte legislativní opatření v Německu. Nerozumím ale tomu, že když máte zemi jako Spojené království, která se našla účinnou metodu zlepšování situace, proč si myslíte, že by bylo vhodné, abychom to legislativně upravili na evropské úrovni? Teď se chci krátce před, vyjádřit k pozněvacím návrhu 256, který jsem předložil a který není součástí kompromisních návrhů. Tam jsem navrhoval, aby nevstoupila tato právní úprava v praxi, dokud Evropská unie sama o sobě nesplní stejné požadavky. Mně připadne zvláštní, že člen našeho sekretariátu říkal, že my to nemůžeme udělat, protože bychom potřebovali změnit pravidla podle kterých pracují naši zaměstnanci, jako kdyby to prostě bylo vytesáno do kamene a změnit to nešlo. Zatímco my na druhou stranu chceme přijmout právní úpravu, která má měnit, jak fungují evropské společnosti. Já myslím, že to ukazuje, že se spíše jedná o politiku a o volební program paní Reding, než o změnu počtu žen v představenstvech, protože pokud bychom to brali vážně, tak bychom změnili situaci i v Evropské unii a zametli si před vlastním Prahem, než přijmeme legislativní úpravu pro ostatní. Takže paní předsedkyně, víte, co si o tom všem myslím. Budeme i nadále pracovat se spravodajem a doufám, že se dopracujeme k dobrému kompromisu. Děkuji. Děkuji. Jean-Paul mezi tím přišel, takže mu dám slovo za Corin a potom Astrid. Prosím. Bez mikrofonu, bohužel. Zkusím to ještě jednou. Já jsem nevěděl, že budu mluvit za Koren, ale pokusím se přesně říci, o co mě požádal, aby vám vyřídil. To je někde v zácpě a nepodařilo se jí přijít. Takže za Korin bych chtěl především poděkovat panu zpravodaji Šmitovi za návrh zprávy, což je dobrý základ pro další diskusy. Podle Korin ale bude velkou výzvou získat velkou většinu pro tuto problematiku, ale Oli má v každém případě důvěru Korin. Teď k obsahu. Nejprve co se týče rozsahu působnosti, my bychom chtěli, aby malé a střední podniky byly vyloučeny, protože pro takovéto podniky by to mohlo být dosti těžké, především pro rodinné podniky, aby vyhověli všem požadavkům, které v textu máme. Kromě toho je také potřeba pozor na to, abychom, jestli tedy máme to rozšiřovat eh, na výkonné členy a na nekotované společnosti. Teď, co se týče kvót, tak si myslíme, že text je dobrým základem pro další diskusy. Teď, co se týče uplatňování pravidel v evropských institucích, tak podle Korin není potřeba přijmout obecný přístup ani výslovně zmiňovat tyto instituce. Nicméně je potřeba najít zásady, podle kterých bychom mohli dělat to, co kážeme ostatním. Doufám, že se mě podařilo říct přesně to, co po mně Korin chtěla a děkuji vám za pozornost. Děkuji, nyní má slovo Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že mám pořádně chuť kondolovat panu Šmitovi, protože dostat přes 200 pozměvacích návrhů, možná hodně jich z toho dal sám, ale stejně navíc pozněvacích návrhů, které jdou od pangeitu, od pangeitu k pangeitu, tak si myslím, že v každém případě nebude mít jednoduchý život. Já jsem nepředložila pozněvací návrhy k tomuto tématu, protože probíhá diskuse o právním základu. Na interním zasedání skupiny jsme se rozhodli, že počkáme, až bude vyjasněn právní základ. Zdá se nám totiž, že na základě právního základu bychom ve směrnici mohli mít takovéto závazné kvóty, ale přitom takovýto právní základ by mohl být kritizován. Na tom jsme se zatím ještě nedohodli. Ale v každém případě jsem tady chtěla říci, že mám pochybnosti týkající se právního základu. Nejsme konec konců v Sovětském svazu, ale v Evropské unii. A v Evropské unii jak bych to tak řekla, mám prostě pochybnosti, jestli by bylo dobré na takové, v takovéto tržní ekonomice, a já jsem pro sociální tržní ekonomiku, jestli můžeme předepisovat soukromým společnostem jak si mají skládat své řídící orgány. Pro mě je to celkem zásadní otázka. Říkám si, jestli vůbec existuje proto právní základ. Já bych souhlasila, kdybychom začali od veřejných institucí. Tam nejde o směrnici. Ale chtěla jsem ještě připomenout těm, kteří se domnívají, že je potřeba začít u dobrovolných opatření, že v roce 76 jsme přijali evropskou směrnici, která se týkala, a, která se týkala rovného zacházení v oblasti zdanění a jiných. A na základě této směrnice jsme následně časem novelizovali další legislativu. Já v 80. letech už jsem ve vlastní zemi prováděla pozitivní opatření, která měla propagovat profesionální růst eh, žen v bance. Prostě od té doby se to dalo dělat. Tak kdo to dělal? Já jsem to udělala. Udělala jsem to v bance, která se jmenuje Credit Evropa. A to navíc v době, kdy eh, v těch horních patrech vedení podniku žádné ženy nebyly, protože by je v životě nikdo nenajal. A tam si myslím, že je potřeba začít. A tam myslím, že Oliren má pravdu. Je prostě potřeba začít od spodka, ne od zhora. K čemu tyto kvóty eh, ve správních radách povedou? U společností kotovaných na burze. Eh, v Lucemburských máme pět nebo šest. Takže se jedná o místo pro nějakých 20 nebo 30 žen, no, tak myslím, že i v tak malé zemi jako Lucemburské těch žen podstatně víc, které by se zasloužily služební postup. Pokud bychom se drželi toho norského případu, který se tady neustále omílá, už to roky poslouchám na plénu, kde se říká, no, v Norsku se provedla analýza, která se týkala norské společnosti, a udělala to nějaká vědecká instituce, která konstatovala co. Zjistili, že předtím, než byl přijat ten zákon, měli nějakých 600 kotovaných společností a o tři roky později zůstalo nějakých 300. Ano, měli ve správních radách představenstvech 300 žen, pardon, 300 pozit, ne 300 žen. A tam bylo 110 žen. A já jsem se také na burze informovala. A mám pocit, že v Lucembursku by skoro ta všechna místa pro ty ženy mohly na základě této směrnice obsadit já sama. Takže si myslím, že jsme si vybrali na špatnou cestu a že je potřeba běžné ženy podporovat že by nemělo jít prostě o nějakých pár desítek žen, ale opravdu o stovky a tisíce žen, které musíme podporovat, nejenom těch pár. Protože tak, jak to máme nastaveno, to k ničemu pro ženy nebude. Protože ty, které už jsou na vrchu a té hierarchie, tak ty si to umí zařídit. A myslím si, že si to umí zařídit i ve správní radě nebo v eh, představenstvu. Takže já jsem pro pozitivní, ale dobrovolná opatření. To si myslím, že, že nám pomůže. A mám pocit, že tady opravdu děláme hon na evropský průmysl. Tady uh, čtu jeden pozněvací návrh, že je potřeba zajistit, aby systém kód šel ruku v ruce s reálnou politikou rovnoprávnosti mužů a žen ve všech vrstvách firem, včetně školení, mentorských programů, profesního rozvoje, flexibility pracovní doby flexibility týkající se mateřské či otcovské dovolené. Prostě mám pocit, že tam je úplně všechno a myslím si, že, ženám zrovna nepomůžeme s takovouto směrnici a rozhodně s takovouto zprávou. A také tím nepomůžeme evropské ekonomice. Dobrá, děkuji. Ještě někdo se chce vystoupit předtím, než Dáme slovo znova s panu zpravodaji. Zdá se, že ne, tak prosím, Oli. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Všichni jsme slyšeli, že to bude složité. Ale moje matka říkávala, kdo říkal, že život není těžký. Takže to pokusíme mm, na příštím zasedání zítra se tedy uh, shodnout nad nějakými kompromisy a nalézt alespoň nějakou většinu, protože ne, to bude nesmírně těžké při hlasování. Nemyslím, že vám dalších připomínek. Ale no, děkuji vám za vaše připomínky. A paní Luling bych řekl, já jsem si myslel, že komisařka z Lucemburska je eh, z vaší rodiny. No, tak to tež platí o liberálech. My nejsme možná tak velcí, ale máme také odlišné názory. Dobrá. Máme tady <laughs> všude ty velké stany, že? Takže doufejme, že se nám podaří hlasovat 9. července ve výboru, v hlavním výboru FEM a Jury, to bude 14. října, takže pořád ještě máte čas na hledání těch eh, iluzorních kompromisů. Ale už musí odejít a my nemáme co by až do 16.30 eh, hm, vydáme to společné eh, zasedání. My jsme nemohli začít později, protože Ole měl naspěch a my jsme si mysleli, že bude chtít hovořit spousta lidí. Takže teď máme takovou drobnou přestávečku až do půl páté.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 Okay, I think we better start because uh, otherwise are going to get into Myslím, že bychom měli začít, jinak budeme mít problém dodržet harmonogram na konci. Doufáme, že pan komisař se sem dostaví včas ke svému vystoupení, poté co vystoupí Oli Ren. Nejprve tedy vítám Oliho v našem výboru a také dopředu přivítám pana komisaře Andora. Toto zasedání se týká specifických doporučení pro jednotlivé členské státy. Je už to třetí sada takovýchto doporučení vydávaných členským státům a eurozóně od zavedení evropského semestru v roce 2010. Je to tedy po druhé, co se takovéto návrhy doporučení vytvářejí takovým způsobem, že zohledňují hloubkový přeskum, který proběhl v kontextu postupu pro a, nevyrovnané makroekonomické ukazatele. Je to v podstatě poprvé, co se zavádí balíček dvou opatření. A například e, dohled nad e, rozpočtovými plány, širší reporting a program ekonomického partnerství území, vůči nímž se vede postup kvůli příliš vysokému schodku. Evropský parlament se vyjádří k cyklu semestrku na rok 2013. Tento proces začíná nyní. Spravodajka Elisa Ferreira k tomu připravila zprávu a v říjnu se o ní bude hlasovat. Hospodářský výbor a šerpové Evropského parlamentu pracují na další reformě řízení v Evropské měnové unii a již dlouho zdůrazňují, že jedním z nejzásadnějších problémů Evropské unie je demokratický deficit rozhodování na evropské úrovni. Tento deficit například vnímáme zvyšováním počtu procesů, o kterých se rozhoduje spolurozhodováním. Evropská komise navíc navrhuje konvergenční kodex, který má podporovat národní reformy a mají takto doplňovat stávající koordinaci hospodářské politiky motivačním systémem v rámci evropského rozpočtu, jehož cílem je lepší realizace strukturálních reform a jejich přijetí občany. Evropský parlament už se k části této problematiky vyjádřil v rámci rozpravy minulý týden. Vyjádřili jsme své obavy týkající se smluv a říkali jsme také, že je především potřeba řádně realizovat to, co již v právní úpravě máme, předtím, než připravíme právní úpravu další. Doufáme, že tato připomínka bude přijata. Takže nyní to proběhne tak, že dám slovo panu komisaři Renovi, který bude mít zhruba 10 minut na to, aby představil tato konkrétní doporučení a potom, až pan komisař Andor do, dorazí a skončí své vystoupení Oli Ren, tak dostane slovo. Děkuji, Sharon, paní předsedkyně. <clears throat> Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl s kolegou Láslem Andorem přijít a hovořit o konkrétních doporučení pro jednotlivé státy, které komise přijala 29. května. Evropský semestr koordinace hospodářské politiky se dostává do třetího cyklu. Stávající dialog o hospodářství nám dává příležitost poukázat na přidanou hodnotu Evropského parlamentu v oblasti zvýšení efektivity evropského semestru. V tuto chvíli jsme hospodářsky v těžké oblasti a je potřeba učinit cokoliv pro to, abychom překonali nezaměstnanost a znovu nastartovali evropskou ekonomiku. Proto paralelně sledujeme dva cíle trvale udržitelného růstu, vytváření pracovních míst a postupné konsolidace veřejných financí. Toto jsou dva cíle, na nich stojí doporučení, která letos vydáváme. Také chci říci, že poté, co budou přijata tato doporučení, budou vydána také doporučení rady, z čehož vyplývá, že členské státy se zavazují společně tato politická doporučení dodržovat. Už třetí rok také vydáváme konkrétní doporučení pro eurozónu. Ty se týkají problémů, které jsou specifické pro eurozónu a kde, které podléhají odpovědnosti eurozóny. Týká se to především potřeba, potřeby uh, opětovné rovnováhy ekonomiky eurozóny, která se nastoluje poté, co se během předchozího desetiletí vytvořily neudržitelné hospodářské nerovnováhy. Tento proces reformy a znovu nastavení rovnováhy musí realizovat eh, se vší silou všechny členské státy. I ty, které mají schodek na běžném účtě, i ty, které mají na něm přebytek. Například mezi doporučeními Německu je trvale udržitelný růst mest, který má podporovat domácí poptávku. Což si vyžaduje snížit vysoké daně a příspěvky do systému sociálního zabezpečení, a to především pro ty, kteří mají nižší platy. Musíme udržet směr fiskální konsolidace a strukturálních reform. Je to v Evropě nezbytné, když se podíváme na vysokou úroveň veřejného i soukromého zadlužení. S podporou Evropského parlamentu jsme růst stability, eh, pakt stability a růstu transformovali tak, aby se mohlo přizpůsobovat tempo konsolidace, jakmile se znovu získá důvěra ve fiskální politiku. A takováto zlepšená důvěra spolu s opatřeními Evropské centrální banky umožnili, aby konsolidace probíhala polovičním tempem než v minulém roce. Kromě v souladu s pravidly paktu komise navrhuje, aby Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva a Rumunsko již nespadaly do EDP. Dá se tedy předpokládat, že budeme mít v EDP 16 států po tomto kolečku. V roce 2011 to bylo 24, takže z 24 by to mělo jít na 16 během těchto dvou let. Na základě hospodářské analýzy doporučujeme Belgii, Nizozemsku a Portugalsku prodloužení korekčního termínu o rok. Francie, Polsko, Slovinsko a Španělsko dostanou doporučení, aby byl tento termín prodloužen o dva roky. V rámci tohoto evropského semestru jsme, dopa- jsme doporučení týkající se strukturální reformy více provázali s rozhodnutími o finanční konsolidaci. Členské státy, u nichž doporučujeme prodloužení tohoto termínu, by měly využít vzniklého prostoru k tomu, aby provedly strukturální reformy a umožnili tak další posilování základů růstu a vytváření pracovních míst. Vážené poslankyně a poslanci, nyní pár slov o několika aktuálních doporučeních vydávaných jednotlivým členským státům. V Itálii proběhly zásadní fiskální úpravy v strukturálním kontextu během posledních dvou let a zajistíme, aby se deficit udržel po třemi procenty a přitom byl vyrovnaný rozpočet. Další strukturální reformy budou klíčem k oživení italské ekonomiky. A jak vláda se dohodla s Evropskou komisí, to, že se postupně zaplatí komerční dluhy, povede to k uvolnění likvidity. Co se Francie týče, tak navrhujeme dvouleté prodloužení, tedy od roku 2013 do roku 2015. A strukturální fiskální úpravy v roce 2014 a 2015 budou mírně nižší než v letošním roce. Na druhou stranu je velice důležité, aby Francie užil, využila tohoto času k tomu, aby vyřešila přetrvávající problémy konkurenceschopnosti své ekonomiky. Například doporučujeme, aby Francie dále snížila cenu pracovní síly, a to především tím, že sníží příspěvky do systému sociálního zabezpečení. Podnikatelské prostředí, inovace a exportní kapacita především malých a středních podniků musí být posílena. I trh práce by měl být nadstaven tak, aby byl více prorůstový. A také do konce tohoto roku by měla být upravena opatření týkající se důchodové reformy, tak aby do roku 2020 důchodová se soustava byla trvale udržitelná. Co se týče Španělska, tak to v minulém roce provedlo řadu reform, nicméně stále trpí vysokou nezaměstnaností. Praská bublina objevila se potřeba realokace kapitálu a pracovních sil a dluh z toho vyplývající je stále určitým stínem, který vysí nad Španělskem. Španělsko předložilo přesvědčivý národní program reform a my doporučujeme, aby jej plně, re, plně realizovali. Slovinsko se nyní zásadními kroky zabývá zásadní nerovnováhu, která byla eh, zmíněna v přeskumu z Dubna a musí dokončit tyto reformy eh, především v oblasti bankovního sektoru. Naše doporučení týkající se strukturálních reform jsou komplexnější a konkrétnější a přesnější než v minulosti. V čemž se odráží nabitá zkušenost a možná i lepší chápání úzkých míst, která brání v jednotlivým zemím růstu. Jsou to zkušenosti, které jsme si získali za poslední tři roky posílené hospodářské zprávy. Naše doporučení budou účinná pouze tehdy, bude-li se o nich otevřeně diskutovat a stotožnili se s nimi národní úroveň, národní parlamenty a Evropský parlament určitě mají v tomto svou roli. Tato doporučení nejsou nějakým bruselským diktátem. Nakonec se jedná o doporučení rady a odrážejí nutné partnerství mezi evropskými institucemi a členskými státy. Partnerství, které má za cíl reformovat a zajistit trvale udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Plně si uvědomuji, že strukturální reformy jsou politicky těžké. A proto apeluji na členské státy, na ECOFINu, který probíhá tento týden, aby dále neoslabovali tato doporučení. Potřebujeme zajistit společný zájem o tuto diskusi o hospodářské politice. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, závěrem chci říci, že v Evropě zažíváme zásadní změny v ekonomice. Makroekonomická politika má umožnit znovu oživení ekonomiky a měnová politika na to dobře reaguje. Fiskální politika snížila deficity. Finanční sektor a financování malých a středních podniků upravujeme a určitě to bude jedno z velkých témat Evropské rady příští týden. Nyní je nezbytné, aby ten prostor, který se vytvořil oslabeným tempem konsolidace, členské státy využili k tomu, aby prováděly strukturální reformy, které potřebujeme, máme-li uvolnit a maximálně využít potenciál naší ekonomiky růst a vytvářet pracovní místa. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A, a je tady potlesk za včasný příchod. A to by nám mělo pomoci a, a dávám slovo na 10 minut komisaři Andorovi. Děkuji. Dobré odpoledne, vážení poslanci, paní předsedkyně. Já odpovídám ve svém portfoliu za tu část evropského semestru, eh, která se týká čtyř eh, důležitých dokumentů, za které jsme vytvořili eh, za poslední 16 měsíců. Za penze, zaměstnanost, zaměstnanost mládeže a také za sociální investice. K všemu jsme udělali balíčky. Konkrétní doporučení pro jednotlivé země hm, vyplývají z, průběžných, z naší průběžné činnosti z těchto balíčků a také z multilaterálního dohledového rámce. Výbor pro eh, zaměstnanost i eh, druhý výbor eh, hrál kritickou roli a pomohl nalézt ty hlavní výzvy pro každý členský stát na základě své práce. A když jsem se podíval na konkrétní seznam doporučení pro tento rok, tak mě napadlo, že bych mohl začít s nadcházejícím. A sice eh, veřejné služby zaměstnanosti. Asi víte, že dnes eh, byl přijat důležitý návrh komise, který se týká spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti eh, v Evropské unii který má vést nejenom ke zlepšení eh, standardů, eh, ke stanovení určitých eh, měřítek, k výměně informací o spěšených postupech a o lepší koordinaci politiky, politik mezi členskými státy. To je velice důležité, protože země jako Belgie i Maďarsko dostávají doporučení eh, ve smyslu, že by měli zlepšit výkonnost eh, služeb veřejné zaměstnanosti. Tyhle agentury, tyto instituce budou muset sehrát důležitou roli při naplňování konkrétních návrhů, až budou naplňovat tedy eh, konkrétní úkoly a sice zlepšit eh, příležitost mladých lidí, zejména na to, aby se naše zaměstnání. V současné době hodně hovoříme, na mnohem častěji hovoříme o, o věcech, jako je nezaměstnanost mládeže, nejenom tady v institucích, ale i eh, jinde. A Myslím si, že to eh, je zřejmé, jak je to naléhavé. Jednoznačně největší výzvou v Evropské unie je eh, řešit nepřijatelnou úroveň nezaměstnanosti mládeže. Je zřejmé, že eh, ta si vyžaduje konkrétní a naléhavé kroky. Kromě obecného řešení zaměstnanosti v Evropské unii je třeba naléhavě přijmout konkrétní kroky v rámci tzv. záruky mládeže, která už byla schválena radou. Je třeba zajistit, aby všichni mladí do 25 dostali eh, nabídku práce, eh, dalšího vzdělávání eh, nebo učňovského nebo odborného vzdělání do 4 měsíců od té doby, co opustí školy nebo se stanou nezaměstnanými. To má být dosíleno eh, navýšením finančních podnětů pro eh, firmy a snížením také počtu předčasných eh, ukončení školní docházky. Rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost v Evropě je také problém obecně v Evropě. Cílená podpora dlouhodobým nezaměstnaným a jejich aktivní návrat na trh práce musí být usnadněna ehm, podpořením eh, výměny informací mezi těmi, kdo hledají práci a kdo ji eh, nabízejí a také organizováním eh, odborné přípravy pro příslušné jedince. Tady spolupráce s těmi veřejnými službami zaměstnanosti, o, kterých jsem hovořil, o které jsem hovořil, je velice důležitá. Aktivní politiky trhu práce, včetně eh, lepších, lepšího fungování veřejných služeb zaměstnanosti musí být eh, no, ty jsou velice nezbytné, tak abychom eh, podpořili nezaměstnané. Eh, celý balíček doporučení ukazuje, že v tzv. přebytkových zemích se při zvyšování platu dosahuje pozitivních efektů a přetéká to i do dalších zemí. Členské státy ehm, často tedy ehm, mohou pozitivně ovlivnit i situaci dalších. Potom ehm, velký počet doporučení se týká chudoby a zejména chudoby dětí. Je třeba učinit větší snahy k posílení sociálních záchranných sítí, k řešení chudoby, abychom nastavili adekvátněji dávky a podpory Tato doporučení jsou schromážděna pod titulem Investice do dětí. Některé členské státy eh, dostaly doporučení k Romům, jako Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko. Eh, znevýhodněné a zranitelné skupiny, jako jsou Romové, mají eh, soustavní, soustavné problémy s integrací na trhu práce a ve společnosti. A Potom je tady důležitá věc a sice uh, systém zdravotnictví a dlouhodobé péče. To bude také třeba řešit. Tyto reformy budou nezbytné, tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost, ale také náležitý přístup ke službám a aby byly ošetřeny potřeby stárnoucí společnosti. Je třeba zlepšit efektivitu eh, systému zdravotnictví a péče eh, s přesunem od ústavní eh, péče do domácí péče a s větším důrazem na nezávislý život doma. A potom ještě, dáme a pánové, zmíním finanční podporu, kterou Evropská unie s ním rozpočtem poskytuje na některá ta opatření, o kterých jsem hovořil. Evropský sociální fond, jak jistě víte, má eh, obrovskou úlohu, když pomáhá členským státům při naplňování řady těchto eh, reform, například jako je tady ta eh, změna záruka mládeži. Pokyny po rámci balíčku pro sociální investice doporučují členským státům podporovat udržitelnou sociální podporu a, a přicházejí tedy s konkrétními podněty i finančními. Toto je velice důležité ve fáze, kdy e, stále probíhá vyjednávání o vědětém finančním rámci a kdy se stále e, hovoří o klíčových parametrech nejen v parlamentu, ale i mezi členskými státy. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Uh, we'll... Děkuji vám, pane komisaři. A začneme první kolo otázek. V prvním kole budou mít zpravodajové tři minuty, to znamená vše, co se týká evropského semestru, to znamená pro Econ a Empl a poté komise bude mít pět minut na odpověď. Takže začínáme. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji také pánům komisařům za to, že za námi přišli a v tuto chvíli si myslím, že v tuto chvíli už můžeme v podstatě zhodnotit to, co se odehrálo v politice v průběhu posledního roku. A já jsem opravdu ráda, že v tuto chvíli již hovoříme o doporučeních, která se snaží opravdu nastolit vyváženost a vyrovnanost v eurozóně. Protože v tuto chvíli samozřejmě víme, že v některých oblastech nebo odvětvích panuje opravdu velká nevyváženost a ty lhůty pro um, jaksi nějaké vyváženější nastavení v oblasti rozpočtu ještě stále běží. Dále všichni víme, jak se vyjádřil francouzský prezident k doporučením, která byla, byla představena pro Francii. Uh, také víme, co řekl Berlusconi dnes v parlamentu. To znamená, že vyzval k tomu, aby se nesplnilo to pravidlo 3%. Evropská unie samozřejmě nechce žádný stát vyloučit. Kromě toho víme, jak vypadá situace v Itálii, víme, jak vypadá situace ve Španělsku ve Španělsku mimo jiné dvě nejsilnější strany se snaží v podstatě kontrovat Evropské unii. A v tuto chvíli víme, že pokud by silnější státy se vyjádřily proti, tak vlastně by ta situace eh, byla velmi kritická, protože velké silné státy by byly proti a pravidla by musela dodržovat pouze ta skupina těch malých států. To znamená, že by tady nedocházelo k tomu plnění, jak bychom chtěli. To znamená, že tady si myslím, že bychom měli postupovat trošičku citlivěji. Dále eh, víme také, jaká doporučení byla představena pro Řecko. A také víme, jakým eh, problémům čelí Kypr. V tuto chvíli se hovoří o tom, kdo vlastně nese vinu za ta opatření, která byla přijata v těchto státech. A já se ptám, zdáli v tuto chvíli nenastala ta správná chvíle pro to, abychom se zamysleli nad tím, zdali opravdu trojka je ten správný postup i v rámci jednání rady protože já si myslím, že tím bychom v podstatě posílili také ten evropský charakter stabilizačního mechanismu. O tom hovořila už jednou i komise. A dále bychom samozřejmě měli ještě se zamyslet nad tím časovým harmonogramem, to znamená, kdy můžeme očekávat nějaké iniciativy, které eh, ustanoví pracovní skupiny, které se budou zabývat vlastně jednotlivými členskými státy. A eh, kdy můžeme očekávat ten konvergenční nástroj a kdy začneme s těmi investičními programy které by měly vést k tomu nadměrnému zadlužení, tedy k boji proti nadměrnému zadlužení a které by měly trošičku posílit Evropskou unii. Já vím, že pro zpravodaje je to těžké v podstatě omezit se na tyto tři minuty, ale v tuto chvíli musím předat slovo Monice. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také pánům komisařům za to, že přišli do našeho výboru a myslím si, že je velmi důležité, že je velmi důležité, že v tuto chvíli hovoříme v podstatě o souladu hospodářských a sociálních politik, prostřednictvím kterých se snažíme vlastně vyjít z této krize. Já se pokusím hovořit pouze tři minuty. Ta zpráva, kterou jsme odsouhlasili, tak z naší perspektivy se soustředíme na několik klíčových bodů, které je třeba zapracovat do těch doporučení pro jednotlivé členské státy. Jako první bod, eh, hovořili jsme o tom, že je třeba opravdu zlepšit tu implementaci nebo provádění opatření, tak abychom se co nejvíce přiblížili strategii 2020, tak aby se nám podařilo opravdu bojovat proti chudobě a proti nezaměstnanosti. V některých státech již k tomu dochází dochází. Dále komisař zmínil několik dalších bodů. Pan Ren je zmínil, nebudu se k ním eh, vracet k jednotlivě. Ale samozřejmě on hovoří o tom, že je třeba najít vyváženost eh, v rozpočtové konsolidaci a je třeba také najít vyváženost v sociálních politikách. A to je opravdu prioritou pro nás, pro všechny. Nicméně já bych se tady musela trošičku vyjádřit proti tomu, co říkala naše socialistická kolegyně z výboru Ekon protože to, co právě ta, ta dohoda, která v podstatě byla teď podepsána mezi lidovci a socialisty ve Španělsku, tak ta v podstatě e, neútočí přímo na ty opatření úspor, ale jde o to opravdu zlepšit situaci na pracovním trhu. Dále, co se týče vytváření pracovních míst a hlavně kvalitních pracovních míst v zemích, jako je moje, tak je to samozřejmě je to zcela prioritní a klíčový, e, klíčový problém. To znamená, že my musíme musíme zlepšit situaci na pracovním trhu, musíme zlepšit odborné školení, musíme opravdu zlepšit rekvalifikace tak, aby se zlepšil přístup k pracovním místům. A v tuto chvíli musím také změnit, zmínit malé a střední podniky, protože chceme, aby tyto podniky byly opravdu tou hnací silou pro nová pracovní místa a proto musíme těmto podnikům zajistit dostatečné financování a musíme zlepšit eh, eh, rámec, ve kterém se eh, pohybují. A já bych skončila tím, že položím několik otázek. Už dlouho, dlouho slycháme o těch zárukách pro mládež ale samozřejmě, že ten konečný rámec, ten konečný rozpočet bude záviset na výsledcích jednání o víceletém finančním rámci. A já se ptám, myslíte si, že budeme schopni opravdu využívat dostatečné prostředky z tohoto rozpočtu za druhé? Jak vypadá v podstatě zrychlená alokace 16 miliard eh, z fondů soudržnosti, které by měly být právě využity pro eh, nová pracovní místa pro mládež. Dále se chci zeptat, podaří se nám zajistit bankovní unii, která zajistí malým a středním podnikům, aby měli přístup k financování za stejných podmínek na všech trzích? Děkuji. Děkuji a teď pánové komisařové. Pánové komisaři mají teď v tuto chvíli pět minut na odpovědi. Děkuji. Děkuji, Sharon, děkuji samozřejmě také eh, oběma zpravodajům za jejich připomínky a za jejich otázky. V souvislosti s tím, co říkala paní Freira, ve chvíli, kdy hovořila v podstatě o prohlášeních několika politických vůdců v Evropské unii, Reformování Unie je samozřejmě obrovskou výzvou z politického hlediska pro nás, pro všechny a ta politická debata v mnohých evropských členských státech, včetně těch, které jste zmínila, je samozřejmě odrazem této skutečnosti a vlastně důkazem toho, jak velká výzva z politického hlediska to pro nás, pro všechny je. Naše doporučení vychází z ekonomických analýz, a hodnocení. My se snažíme podpořit členské státy v jejich partnerstvích a snažíme se jim pomáhat při reformách jejich zemí, tak abychom mohli opravdu využít jejich potenciál hospodářského růstu. A já opravdu doufám a těším se na to, že e, členské státy podpoří tato navrhovaná doporučení komise a to pro všech 27 členských států, včetně těch, které jste zmiňovala ve chvíli, kdy jste hovořila. A to se samozřejmě týká i vaší otázky, která se týkala malých a velkých členských států. A my jsme opravdu velmi pozorně nebo velmi pečlivě ehm, se snažili přistupovat právě k této otázce tak, aby byla zajištěna opravdu rovnoprávnost a vyváženost. Velmi často se uvádí jako příklad Francie tak eh, u Francie my jsme eh, vlastně doporučili to dvouleté prodloužení místo eh, jednoletého prodloužení, co se týče konsolidace veřejných financí, protože naše makroekonomické analýzy nám ukázaly, že tato lhůta bude opravdu lepší pro Francii jako takovou. Francie se, se vlastně původně snažila dostat deficit pod 3 příštím roce. A samozřejmě jde o v podstatě vyrovnané rozpočtové pozice pro následující roky. A komise si myslí, že tato, tyto cíle jsou opravdu možná nadměrně pozitivní, protože eh, vlastně to, co nám v tuto chvíli, ty výsledky, které nám poskytují v tuto chvíli ty makroekonomické analýzy, nenapovídají tomu, že by tom, k tomu mohlo dojít, pokud by tedy nedošlo k nějakému zásadnímu vyvinutí nějakých e, zásadních eh, snah e, nebo opatření, protože jinak si myslíme, že to je opravdu trošičku nadměrně pozitivní. Protože proto, aby se jak si ten deficit dostal pod 3% a vlastně všechny ty dopady, které toto bude mít na finanční a rozpočtovou konsolidaci, tak my vlastně opět vycházejíc z těch makroekonomických analýz jsme došli k tomu, že bude lepší, když ta lhůta bude opravdu prodloužena o dva roky, to znamená do roku 2015 nejpozději. A my to vnímáme tak, že je to opravdu zcela zásadní a velmi důležité pro Francii, aby využila tento čas pro provedení strukturálních reform, jak na pracovním trhu, tak také v oblasti penzí a tak dále. To znamená, aby vznikly do té doby eh, nová pracovní místa. Ale co se týče fungování a postupu trojky. A co se týče ještě těch stabilizačních mechanismů a opatření. Možná, že si vzpomínáte, jaká, jaká byla rozhodnutí, která stála vlastně za, za trojkou. To znamená, proč jsme se rozhodli, aby toto partnerství fungovalo. Eh, to rozhodnutí padlo v roce 2010 a mnoho členských států opravdu tvrdovalo na to, trvalo na tom, aby opravdu Mezinárodní měnový fond byl součástí a my v tuto chvíli ještě se stále držíme opravdu toho, to mandátu, který jsme přijali, ale samozřejmě doufám, že budeme i nadále debatovat o tom, jakým způsobem budeme moci postupovat ještě účinněji nebo efektivněji eh, v budoucnosti, tak abychom opravdu zajistili co nejlepší hospodářskou a měnovou unii. To znamená, že musíme samozřejmě hovořit o tom, jak se nejlépe eh, zorganizovat nebo jak zajistit co nejlepší organizaci při řešení problémů ve chvíli, kdy členské eh, státy opravdu čelí velkým eh, problémům. Já vím, že teď už jsem překročil tu pětiminutovou hranici, ale skupina odborníků, která se zabývala těch, těmi částečnými evropskými otázkami, která se zabývá tedy otázkami vydávání dluhu, tak ta v tuto chvíli vypracovává nebo dokončuje mandát a já si myslím, že opravdu velmi brzy budeme moci představit tuto skupinu, tak aby mohla začít pracovat ještě před začátkem léta. Láslo. Co se týče záruky mládeže, a programů, které proběhly v loňském roce. Tato iniciativa zaměstnanosti mládeže, především záruka, přilákala k sobě daleko více pozornosti než v minulosti. Pravděpodobně jste viděli tu prezentaci, která začala v Paříži a potom pokračovala do Říma tento týden a do, Ma- do Madridu a pravděpodobně skončí 3. července v Berlíně. řada lidí má na srdci dopady krize a nezaměstnanost mládeže. A nemělo bychom mít příliš kuchazu v jedné kuchyni. Nestačí jenom hovořit o tom, že máme hodně nezaměstnaných mladých lidí a že mají své potřeby, ale potřeba bychom přijímali rozpočtová rozhodnutí, která jsou v souladu s tímto novým nadšením situaci řešit. A tady pořád vidíme určité mezery. Ano, je pravda, že Evropská rada navrhla v únoru iniciativu zaměstnanosti mládeže a věnovala jí 6 miliard euro. Nyní existuje tendence přesunout těchto 6 miliard na první dva roky nadcházejícího období. Není to tedy ještě úplný konsensus, je potřeba vyřešit určité technické otázky, ale minimálně z ekonomického pohledu to dává smysl. Těch 6 miliard by mělo být považováno ale za doplňkovou platbu. Někdy se o tom hovoří v tom smyslu, že to v podstatě bude jediný rozpočet, ze kterého se bude podporovat iniciativa zaměstnanosti mládeže a záruka pro mladé. Většina rozpočtu půjde z Evropského sociálního fondu. Je prostě nevyhnutelné, aby Evropský sociální fond do toho věnoval více než nový nástroj. Těch 6 miliard bude v podstatě doplňková platba v určitých regionech, kde nezaměstnanost mezi mladými lidmi je vyšší než jinde. Konkrétně vyšší než 25 V řadě zemí už byla příprava spuštěna poté, co se rada na tom dohodla v únoru. Probíhají praktické přípravy i v zemích, kde je vysoká nezaměstnanost mládeže, včetně Španělska. Co se týče proveditelnosti této záruky, tak většina otázek se týká právě Španělska a Řecka. Já se ale domnívám, že pokud bude rozdělen finanční balíček tak, že v něm budou prostředky z národních obálek Evropského sociálního fondu plus z té nové iniciativy, tak i v těchto dvou zemích bude možné postupně zavádět opatření, z níž nakonec vznikne skutečná záruka mladým. Příslušné orgány na tom pracují. Já jsem s nimi o tom diskutoval v květnu v Madridu a příští týden nás čeká stejná diskuse v Aténách. Na základě stávajících alokací ze stávajícího finančního a, období jsme měli zhruba 60 miliard euro pro, polovinu, pro půl miliardy mladých lidí. To je potřeba ale srovnat s těmi 5,5 miliony nezaměstnaných mladých lidí v Evropské unii <clears throat> a také s tím, že recese pokračuje takže řada lidí v mezičase přišlo o práci, takže čistý dopad toho opatření je těžko viditelný. A pokud na jeho bude recese pokračovat, tak varuji, že bude těžké zavádět i tuto záruku pro mladé a dosáhnout viditelný výsledků prostřednictvím tohoto programu. No a z toho důvodu je důležité, aby se prováděla i řada dalších opatření s cílem posílit eh, zaměstnanost a hospodářský růst obecně. Děkuji. Nyní nás čeká druhé kolečko a v tomto kolečku dostanete každý dvě minuty. Pablo Zalva Birigans, Sergio Cateris, Prieto Nils, Tovalc a Marek Cornelsen. Pablo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna z priorit, o kterých jsme hovořili v souvislosti s tím Annual Growth Survey, tak se hovořil v podstatě o znovu obnovení hospodářství a, to, a hovořil se také o úvěrech. Hovořila o tom i moje kolegyně Monika. Uh, co je zásadní? Je zásadní, abychom zajistili financování pro malé a střední podniky a aby se financovaly v souvislosti také se svou situací. Já, v roce, já už v roce 2012 se o této otázce hovořilo a byla zdůrazněna a říkalo se, že je to zcela prioritní záležitost. Nicméně ta situace na jihu Evropy se situace u, mladý, u malých a středních podniků vůbec nezměnila to financování je až o 70 vyšší než v jiných členských státech. U nás například eh, došlo k, ke snížení až o 20% u těch úvěrů a pokud se ta situace nezmění, tak nemůžeme očekávat žádný hospodářský eh, růst. Eh, samozřejmě víme, že ten jednotný, jaksi dohlížející orgán začne fungovat, ale on začne fungovat, ale nebude to recept na všechno. A já se chci zeptat, co lze ještě udělat pro to, aby se tady ta otázka vylepšila, když víme, že ta situace se od roku 2012 neustále jen zhoršuje. Já jsem velmi rád, že pan Andor hovoří o tom, že zcela zásadní je boj proti nezaměstnanosti a hlavně nezaměstnanosti mladých lidí. Já si myslím, že tady ale musíme hledat dlouhodobější opatření. Musíme vytvářet strategie, které zajistí, že se s těmito problémy budeme moci vyrovnávat i dlouhodobě v budoucnosti a my to budeme i nadále opakovat. E, řešením pro to všechno je samozřejmě více Evropy, více Evropy ve všem. A já se chci zeptat, pane komisaři, jak si myslíte, že by mohly fungovat v podstatě, jak by mohlo fungovat propojení mezi těmi systémy pomoci pro nezaměstnané v rámci celé EU? Děkuji, paní předsedkyně. Pane Rene jsme opravdu míle a míle vzdáleně od těch eh, doporučení, o kterých hovoříte. Ne pouze vy, ale i druhý eh, pan komisař. A proč jsme tak vzdálení? No, protože to není skutečnost. Před několika týdny došlo, nebo se odehrála konference, na které jsme hovořili právě o e, našich politikách, o hospodářských politikách, hovořili jsme také o politikách úspory a e, jejich dopadech na naše občany. My samozřejmě víme, e, k čemu vedou rozpočtové multiplikátory. Víme, že tady hovoříme o Evropské centrální bance, o měnovém fondu a všechny tyto instituce nám říkají, že jsme se spletli, že vy jste se spletli a my přesto si razíme pořád tu stejnou linii. A já se ptám, vy si myslíte, že my tady budeme tleskat, jenom protože vy jste doporučil eh, Německu, aby zvýšilo vnitřní eh, poptávku? Eh, my tady potřebujeme daleko hlubší změnu strategie. My potřebujeme konečně Evropskou unii vyvést z krize. Nepotřebujeme žádný tady takový jakoby jenom kosmetický, kosmetické úpravy. A chci, abyste mi odpověděl na následující otázky. Proč se od některých členských států vyžaduje, aby snížili ten deficit dvojnásobně až trojnásobně v, v souvislosti jak si s tím původním závazkem, protože vy moc dobře jistě znáte tu studii, ve které se hovoří o tom, že ve chvíli, kdy vytvoříme opravdu daleko lepší časový harmonogram, daleko lepší plán, který bude um, ehm, jak si zohledňovat specifické charakteristiky každého jednotlivého státu, tak se, tak se nám podaří ty problémy řešit lépe. A vy víte, kolik zdrojů, o kolik zdrojů jsme přišli, kolik lidí přišlo o práci, kolik lidí přišlo o stipendia. Víte, kolik eh, lidí eh, trpí v podstatě těmito dopady. Víte, jak mimo šly vlastně eh, ty, ta, ta hodnocení nebo ty předpovědi makroekonomické, o kterých jsme hovořili. Uvědomujete si, jak občané vnímají, když my hovoříme tady, nebo vy hovoříte o tom, že se vám nepodaří eh, získat dostatečné eh, rozpočty pro vzdělávání a jiné. Já, já vás opravdu, bohužel musím, opravdu vás musím přerušit, ale eh, opět hovoří tedy pan poslanec, to je vše, co jsem chtěl říct já. Já chápu, že to máte hodně na srdci, ale je vás tady celá řada takových. Takže teď Niels Torvalds. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se hrozně líbí, jak se většinou stáčí ta debata na ekonu. Vypadá to jako, že Oli Ren eh, vede vládu v Portugalsku, v Řecku a ve Španělsku za posledních 15 let a tak tomu asi není. Ale k otázce. Hovořili jste o ekonomických analýzách, ale když se podíváte na debatu v akademické sféře i v realitě, tak se zdá, že ten názorový prout je stále rozstříšnější. Je tady samozřejmě Philipsova křivka, ale většina ekonomů si myslí, že velké období následující po velké krizi e, toto nepodporuje tuto teorii, takže ekonomická teorie eh, tápe. A pokud se podíváte na to, co se děje eh, o těch uniklých dokumentech z Mezinárodního fondu a tak dále, tak já bych se zeptal, do jaké míry eh, roztříštěná teorie ovlivňuje vaši možnost vlastně odvádět dobrou práci. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat eh, oběma pánům komisařům za to, že přišli a ráda bych se ptala na to, jak jste pokročili v posilování sociálního rozměru EMU. Komisař Ren už uvedl, že v dubnu, nebo už dubnu uvedl, že řízení pro makroekonomickou nerovnováhu s hodnotící tabulkou by bylo možné dále eh, rozvinout. Vy jste, eh, pane komisaři Andore, hovořil o eh, hodnotící tabulce pro sociální rovnováhy. Já si myslím, že to je velice vítané a už to tady mělo být dávno, ale zeptal bych se spíše, jak zajistíte, aby sociální nerovnováhy, jako je, nez, jako je eh, zásadní nezaměstnanost mládeže nebo růst eh, nerovnosti, budou dostávat větší eh, prostor také v jinde než v stávajících řízeních, jako je řízení o mm, makroekonomických eh, nerovnováhách nebo eh, o mm, vyrovnaném rozpočtu. A ještě mi zbývá chvilka, tak se ptám na zapojení občanské společnosti. Musíte uznat, že v posledních několika letech podpora veřejnosti eh, hospodářskému eh, řízení ze strany Evropské unie eh, příliš nepodpora a jsou tady velké obavy. Jedna část občanské společnosti, která představuje miliony Evropanů, eh, eh, tvrdí, že Evropanům se nenaslouchá v tomto procesu. Zeptám se tedy, jestli plánujete jejich zapojení a vytvoříte nějaké možnosti, aby oni mohli se účastnit smysluplně debaty. Děkuji. Myslím, že Oli by nejraději eh, odpověděl jako první pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu eh, s tou přímou a velice důležitou otázkou, kterou položil pan eh, Čalba Pidegan. Ohledně obnovy eh, v ekonomiky, eh, to normálního uvěrování mm, v ekonomice. Myslím, že stávající eh, fragmentace, kterou teď Evropa trpí, ovlivňuje růst, škodí růstu a je to pravděpodobně ten, to hlav, ten hlavní úzký profil na cestě k prosperitě ekonomiky, zejména se to týká malých a středních podniků v Jižní Evropě, v zemích jako je Itálie a Španělsko. Proto je nezbytné, abychom dokončili eh, ty opravy finančního systému, ať už to je například bankovní unie, a eh, také přicházeli s konkrétními eh, koncepčními iniciativami, které by mohly řešit konkrétní problém financování malých a středních podniků, které jsou v takové moderní pasti likvidity v evropské ekonomice. Nejdříve musíme vyčistit rozvahy bank, abychom odnovili důvěru a proto je nezbytné, aby proběhlo nezávislé a kvalitní hodnocení kvality aktiv. Pravděpodobně by to dělala Evropská centrální banka nebo eh, jednotný dohodový mechanismus. A také by tady byl jednotný zátěžový test Evropským bankovním úřadem. Za druhé je nezbytné, aby všechny evropské instituce, ať už eh, řešení toho problému a eh, financování malých a středních podniků bude stát cokoliv, se do tohoto pustili. Takže mm, Evropská centrální banka by měla přijít se systémem, který mm, by, eh, ale Evropská investiční banka také, systém, který by přinesl úlevu. EIB by vlastně přinesla, eh, by přišla na trh se svojí vlastní zárukou a, a eh, ECB by potom navrhla, eh, jak zvětšit objem tohoto systému, tak by to ovlivnilo dopad té ekonomiky, v Evropě, tedy by to mělo skutečný dopad v Evropě, v evropské ekonomice. Eh, spolu s EIB a ECB eh, v komisi teď se zabýváme detaily návrhu a předpokládáme, že s touto iniciativou bychom mohli přijít ještě před zasedání Evropské rady příští týden. A potom by bylo velice důležité, aby Evropská rada velice podpořila tu společnou iniciativu evropských institucí, tak abychom byli svědky konkrétních výsledků ohledně úvěrových eh, tedy nákladů malých a středních podniků a tím pádem zaznamenali také jejich rezanci. Pan Gutierrez Pěto hovořil o mých doporučeních a doporučeních Láslo Andora. Musím říci, že tato eh, doporučení pro jednotlivé země jsou doporučeními Evropské komise jako celku přijímanými jednomyslně. Jsou výsledkem eh, tvrdé kolegiální práce v komisi, jakož i eh, kabinetu eh, jednotlivých komisařů. A já respektuji ta jejich doporučení v oblasti politiky zaměstnanosti, tak jak je připravil můj kolega a přítel Laszlo Andor. Já očekávám, že on i ostatní kolegové zase budou dělat to tež pro hospodářskou a fiskální politiku jakož i pro strukturální reformy. Pan Torvalds. Stejně jako eh, pan Gutierrez hovořil o, o hospodářských studiích, a hospodářské teorii, hospodářské analýze. Myslím, že máte pravdu, že teoretici jsou v tuto chvíli poměrně eh, roztříštěni. V komisi eh, se nespoléháme na jednu konkrétní studii nebo doktrínu ale zajímá nás eh, řada různých eh, studií. A já jsem připraven pokračovat v reakcích na toto eh, i v dalším kole, protože čekám na další otázky, takže v dalším kole budu odpovídat rád. Já ještě několik věcí k nezaměstnanosti mládeže. Ptali jste se, jak zajistíme, aby dojdeli k eh, krátkodobému eh, ústupu, aby se ten problém zase nevrátil. A myslím si, že odpověď je dvojí. Zejména v oblasti, eh, nebo konkrétně v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti. Tam chceme zajistit, aby toto spadalo do té záruky mládeži aby se podporovala mobilita, podpora učňovského vzdělávání a několik dalších opatření. Ta by měla zlepšit ten celkový potenciál vybudovat takový odolný, robustní trh práce a pomáhat eh, přechodu ze školy do práce. Samozřejmě týká se toho Španělska a v dalších zemích Tam bude třeba se nově eh, podívat na problematiku těch známých eh, smluv. Tak, abychom překonali eh, určitou segmentaci eh, pracovního trhu v těchto zemích. Potom je tady další věc, a sice měnová unie jako taková. Jestli je pravda, a zdá se, že zkušenost posledních let ukazuje, že asi ano, že periferie měnové unie je příliš vystavena mechanismům eh, ekonomického poklesu a eh, růstu. A nedostatek stabilizačních mechanismů jí tedy nepomáhá se vracet eh, zase zpátky k zotavení. To je důležitý aspekt, na který musíme, na které musíme pracovat. A proto komise i další instituce snažící se eh, o hlubokou unii měnovou eh, se snaží velice důležitým směrem. Potom eh, otázka paní Cornelise. Dokonce i pan předseda Barroso o tom hovořil na, ve Štrasburku, rekonstrukce EMU. Ten harmonogram je třeba koordinovat s Evropskou radou, protože my jsme si představovali přípravu na nadcházející eh, černou Evropskou radu. Pokud agenda tohoto se změní, jak už se bude, bude měnit eh, agenda Rady EPSCO tento týden, tak pravděpodobně eh, tedy upravíme harmonogram, abychom to mohli zahrnout i ten daný návrh. Nicméně práce na sociál, na dokumentu o sociálním rozměru odráží to, o čem tady hovořil eh, pan Torvalds, a sice to fragmentované teoretické spektrum. A potom tady byla otázka pojištění eh, proti nezaměstnanosti na evropské úrovni. Já jsem tady hovořil o slabých stránkách nebo nedostacích stávajícího modelu měnové unie. A to si vyžaduje eh, zásadní analýzu. A samozřejmě eh, nahradit ty slabé nebo eh, nečinné automatické stabilizátory na národní úrovni, alespoň něčím funkčním na evropské úrovni, už obě služby Oliho i má se tím zabývaly a koordinujeme se a v našem předběžném návrhu se odkazuje na tento problém v minulém roce a samozřejmě zálež, zasluje si to diskusy i pozornost. A dříve či později Evropský parlament jistě eh, bude pořádat plnou diskusi o téhle věci. Výborně. A teď už mohu předat předsednictví Pervanš. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Takže třetí kolečko, nejprve hospodářský výbor, paní Epping, potom za zaměstnanost pan Tusas, Co se děje? On říkal za Ekonno. Za ECR. Dobrá. Já jsem jenom viděla, že se tam něco pohybalo. Takže Econ, ECR, Epping, potom USAS, potom Econ, Sven Google a potom já. Takže začíná Jan Epping za hospodářský výbor dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. My vám odpouštíme. Mám otázku na pana komisaře Andora, protože jsem četl jeho rozhovor v Süddeutsche Zeitung. Bylo to 29. dubna a já jsem si to četl v Němčině a říkal jste, uh, že jde o to navýšit poptávku v Německu a jde o to, jak si, aby se držela těch opatření, o kterých jsme hovořili. Chci se zeptat, zdali eh, komisař, který hovořil, hovořil vlastně jménem kolegia komisařů. Je to tak správně? Hovořil jste opravdu za kolegium eh, komisařů? A pokud ano, tak proč toto není součástí těch eh, národních doporučení pro Německo eh, rok, pro rok 2013? Tady je prostě trošičku rozdíl v tom, co jste řekl v rozhovoru a v tom, co je v doporučení. Takže mohli byste nám to trošičku vysvětlit? a říci, zdali jste tedy opravdu hovořil za celé kolegium nebo pouze za sebe. Děkuji nyní za výbor pro zaměstnanost. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme o té finanční kázni. Ale samozřejmě nechceme říci, že se politika komise zcela změní, protože stále prioritou je pomoc kapitalistům. Eh, samozřejmě chceme zajistit více zisku pro monopoly, v podstatě nezaměstnanost, chudoba, absolutní chudoba. To jsou vlastně, to je ta logika, která, která v podstatě v tuto chvíli i nově přispívá nebo ovlivňuje kolektivní smlouvy. Hovoří se také o osekávání a úsporách právě ve veřejném sektoru, ve zdravotnictví, ve vzdělávání. Hovoří se o navyšování kapitálu v bankách. A to je přesně součástí toho celkového balíčku a součástí evropského semestru, stejně tak jako součástí evropského stabilizačního mechanismu. A to znamená, že eh, ta zátěž bude stále více a více na daňových poplatnících, které budou platit za banky. Eh, to znamená, že vlastně občané budou do konce svých životů eh, zadlužení a to samozřejmě všechno v zájmu bank. To znamená, že všichni, komu se doposavat, podařilo něco uspořit, ať e, jsou ty částky jakkoliv veliké, tak vlastně o ty úspory přijde. To je ta druhá strana jedné mince. A teď se dostávám k závěru. To poslední e, rozhodnutí e, koalice v Řecku došlo v podstatě k rozhodnutí, že zavřelo veřejnoprávní eh, rozhlas a také část televize. A já se ptám, zdali toto je příklad, který budou následovat i jiné země. Eh, děkuji. Za hospodářský výbor Sven Gigon a potom budeme mít výbor pro zaměstnanost. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tři krátké otázky. Za prvé, když se podíváme na konkrétní doporučení z roku 2012 a jejich vyhodnocení, tak musíme bohužel konstatovat, že balíček, který předložila Evropská komise, neobsahuje jednoduchý přehled o tom, které země prováděla do, které země prováděly doporučení z loňského roku a které ne. Následně tedy si tuto práci odvedly služby Evropského parlamentu a ze 140 doporučení z loňského roku spočítali, že pouze 17 bylo skutečně realizováno, plně realizováno členskými státy. A zajímalo by mne, proč vy sami jste takovýto jednoduchý přehled nepřipravili a jestli byste mohli takovýto přehled připravit, tak aby členové rady mohli opravdu plnit tato doporučení, vlastní doporučení. Za druhé, semestr má směřovat také k plnění cílu Evropské strategie 2020. Nicméně dokument Evropské komise jasně neprovazuje dosažení sedmi hlavních cílů v jednotlivých zemí s doporučeními, které vydává komise. Služby Evropského parlamentu se podívaly na tato doporučení a zjistili, že tady existuje určitá nerovnováha. Například 22 zemí dostalo doporučení týkající se zaměstnanosti, ale jenom 9 se týkalo eh, inovace, 8 chudoby a pouze 2 se týkaly obnovitelných zdrojů energie či emisí CO2. Můžete si prosím k této nerovnováze vyjádřit a můžete říci, proč se silněji neprosazovaly ekologické investice, kteréžto představují velkou rezervu pro zaměstnanost a růst. A také chci vědět, kdy komise vydá sdělení o sociální dimenzi. Bude to před červnovým summitem? Děkuji. Děkuji. Dovedu si představit, že to jsou otázky, které se týkají obou komisařů. Ano. Ta poslední možná spíše na kolegu Andora. Já si velice ráda vyslechnu oba dva. Elizabeth Mulašavcí je dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, děkuji mnohokrát. Jako stála zpravodajka pro Evropský sociální fond mám následující otázku. Já jsem si vyslechla minimálně z tisku, že se zabýváte otázkou nezaměstnanosti mládeže a proto se chci zeptat na tu takzvanou záruku mladým. Za prvé, konstatuji, že když vezmeme v úvahu počet nezaměstnaných mladých všude v celé Evropské unii, přestože existují nějaké rozdíly, tak si kladu otázku, zdali si dovedete představit, jak se za 30 let zvýší počet absolvent, eh, jak se, jestli by se nedal zvýšit ten věk na 30 let, protože v podstatě v 25 letech, když to tam takto nastavíte, tak eh, to je jenom polovina lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Když to zvýšíte na 30, tak je bude daleko více, protože tam opravdu máme určitou věkovou skupinu, kterou zcela obejdete a kterou politika pro mládež nechá stranou. To je první věc. Za, druhá, za druhé, když chceme bojovat proti nezaměstnanosti na základě hospodářské krize, kterou prožíváme, tak v podstatě chcete boj proti chudobě, zaměstnanost starých, zaměstnanost mladých, zaměstnanost všech. Jak všechno toto můžeme zaplatit z Evropského sociálního fondu? Jak všechny tyto politiky z toho zaplatíme? Pokud chceme, aby to bylo efektivní, tak je potřeba dostatečnou část fondu soudržnosti eh, tomu také věnovat, protože si myslím, že v těch 25% musíme v každém případě dodržet, což úplně eh, neodpovídá těm stávajícím návrhům. Děkuji. A než předám slovo dále panu komisaři, tak jsem chtěla přivítat mou skupinu návštěvníků. Je to skupina týkající se pojišťoven, zdravotních pojišťoven. Konkrétně se jedná o institut Naše Evropa Žaka Delorse. Pane komisaři, máte slovo. Welcome to the visitors. Také vítám naše návštěvníky. Dobrý den. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ve středu v tomto týdnu komise vydá sdělení, které se bude týkat zaměstnanosti mladých. V tomto sdělení najdete daleko více informací než ty, které vám mohu poskytnout v tuto chvíli. Ale co se týče toho, na co se ptala paní Moran Šantí, to znamená rozdíl mezi tou věkovou hranicí 25 a 30 let, tak eh, samozřejmě musíme udělat i velmi mnoho pro ty, kteří jsou starší 25 let. Já bych osobně řekl, že v tuto chvíli je třeba se opravdu zaměřit na tu skupinu 25 a méně. Už to je opravdu velikánský úkol, který si vyžaduje opravdu velmi mnoho zdrojů a vyžaduje si mnoho reform v členských státech. Je to velmi eh, náročné i pro všechny veřejné služby, pro všechny aktéry, které musí přispívat. Pokud to začne fungovat, tak já samozřejmě nebudu mít proti tomu, aby se ta věková hranice navýšila, ale já bych v tuto chvíli navrhoval, abychom se opravdu zaměřili na to původní schéma, které bylo odsouhlaseno našimi ministry a které se samozřejmě, od kterého se očekává, že dojde k nějakým změnám. Samozřejmě že my jsme začali různými pilotními schématy v různých odděleních a já doufám, že tak k tomu bude i ve vašich zemích. Eh, já jsem si jistý, že toto sdělení bude zveřejněno v tomto týdnu. To znamená, že to sdělení o sociální demenzi eh, nebude zveřejněno v tomto týdnu. Musí se rozhodnout pan předseda, kdy tedy bude opravdu zveřejněno. To je vlastně pro tuto chvíli podstatě vše, co k tomu mohu říct jako doplnění k tomu, co jsem říkal v tom předcházejícím kole. Co se týče té minimální mzdy a toho, eh, o čem jsem eh, hovořil se Süddeutsche Zeitung, ta citace byla v Němčině, to znamená, že jsem neúplně rozuměl, ale to, co já jsem zdůrazňoval pro Süddeutsche Zeitung a také v rámci rozhovoru pro jiná média, tak eh, já jsem hovořil o tom balíčku zaměstnanosti. Eh, v rámci toho předcházejícího a současného evropského semestru. To znamená, že jsem zdůrazňoval důležitost minimální mzdy jako něčeho, co je velmi důležité pro konkurence, eh, pro konkurenceschopnost, vymícení chudoby a tak dále. A o tom jsme hovořili mnohokrát eh, se zástupci německého, německé vlády s paní von Leyen a dosáhli jsme opravdu velkého souladu protože je obecně v podstatě přijímáno, že ty mzdy by se měly v podstatě přizpůsobovat produktivitě a je velmi důležité, aby v zemích, které byly v podstatě, které jsou pozadu v posledních letech nebo desetiletích, aby jaksi došlo k nějakým změnám, protože pokud k něm nedojde, tak to pouze eh, podporuje jaksi nevyváženost a nevyrovnanost. To znamená, že je to velmi důležité pro ty jednotlivé státy, ale také pro agregovanou poptávku. A o tom hovořil i pan předseda Barroso, když jsme vlastně představovali na konci května tato eh, specifická doporučení. A proč, eh, jak se nezmíníme ty environmentální cíle? Já souhlasím s tím, že by to bylo důležité. My jsme se snažili samozřejmě do toho zapracovat co nejvíce eh, aspektů ti, kteří jsou součástí toho jádra, řekněme, tak se snaží v podstatě jak si dosáhnout i na to, co je mimo tuto skupinu. My jsme spolupracovali také s panem komisařem Potočníkem. Hovořili jsme o otázkách environmentálních a otázkách udržitelnosti. Hovořili jsme o tom akčním plánu pro zelená pracovní místa. Hovořili jsme o tom, co musí být součástí toho procesu. Ale Myslím si, že jsme si vědomi těchto deficitů a v následujícím cyklu se pokusíme nějakým způsobem více zaměřit na podporu těch zelených pracovních míst i v tomto kontextu a v souvislosti s také s dalším akčním plánem který se týká tzv. ICT jobs, tak eh, to je akční plán, který v podstatě se dotýká velmi podobných eh, záležitostí něčeho, co by mohlo být opravdu zapracovaného do dalšího plánu komise. Pan komisař Ren. First, eh, concern... Děkuji, paní, paní předsedkyně. V souvislosti s těmi prvními otázkami pan Laslo Andor už v podstatě vyjasnil, jak si co stojí za tím eh, prohlášením. To znamená, že já nebudu jak si komentovat eh, komentáře, které se týkají právě těch specifických doporučení. Ta doporučení pro Německo jsou zcela eh, jasná, jsou zcela jasně formulovaná v tom dokumentu, který byl zveřejněn 29. května a bude také jaksi tím základem té společné práce mezi komisí a Evropským parlamentem. Za druhé, to, co říkal pan Tuskas, když hovořil o současné situaci v ERT, tak já jsem se účastnil jednání eh, na, tedy plenárního schromáždění Evropského parlamentu minulý týden a hovořilo se tedy o tom ERT a Tady je třeba vnímat ty řecké úřady v kontextu, v kontextu těch opatření, která v tuto chvíli jsou přijímána s cílem zmodernizovat uh, hospod, hospodářství a ekonomiku. Uh, uvidíme, jakým způsobem tedy to všechno bude prováděno. Doufáme, že to bude opravdu prováděno v souladu s tím aplikovatelným právním eh, rámcem. My samozřejmě podporujeme roli veřejnoprávního vysílání. Myslíme si, že to je součást evropské demokracie. Komise nemůže určit eh, členským státům, jak mají organizovat eh, veřejnoprávní vysílání, ale můžeme pouze jak si zdůraznit, jak důležité jsou tyto veřejnoprávní služby a to, jak si za, ve, ve všech, za všech okolností a ve všech e, situacích. To znamená, že my vidíme, že je velmi důležité najít nějaké rozumné řešení pro eh, tento problém. A to poslední, co Evropa nebo Řecko v tuto chvíli potřebuje, je další politická krize. Dále na to, co se ptal pan Gigol, mohu říct následující. Vy jste se ptal na tři věci. Ptal jste se na tu kvantifikaci v souvislosti s implementací těch eh, doporučení. Já jsem velmi eh, rád a jsem, velmi si vážím té práce, kterou vykonal Evropský parlament a výbor ECON v této souvislosti, to znamená v souvislosti s kvantifikací nebo s hodnocením implementace a provádění. Ale samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že to není lehký úkol, protože fiskální politiky jsou v podstatě relativně jednoduše eh, kvantifikovatelné. Využíváme údaje Eurostatu, ale zároveň například strukturální reformy nebo reformy na pracovním trhu, tak to jsou politiky, které je jaksi relativně těžké těžko kvantifikovat. A proto musíme opravdu spolupracovat, abychom také zlepšili naše společné metodologie, tak aby to všechno bylo samozřejmě daleko smysluplnější, abychom také mohli poskytovat co nejlepší poradenství v oblasti těchto politik. Samozřejmě chceme postupovat co nejlépe, chceme spolupracovat také eh, s Evropským parlamentem, tak aby se nám dařilo naše politiky zlepšovat a zdokonalovat. Dále jste hovořil o té takzvané nevyváženosti doporučení. Hovořil jste nebo zmiňoval jste ty environmentální doporučení nebo environmentální investice. Co se týče eh, environmentálních investic, tak já si myslím, že to je velmi důležité, ne pouze z dlouhodobého hlediska, nebož i z krátkodobého hlediska je třeba opravdu zajistit udržitelnost a to je také proč jsem dnes hovořil o e, účinnosti a efektivnosti využívání zdrojů. A určitě bych vám doporučil, abyste se podívali na ten dokument této platformy, která v podstatě vydává doporučení, která e, mají zajistit nebo by nám měla pomoct, jak efektivněji a účinněji využívat e, zdroje, které máme k dispozici. Třetí otázka se týkala sociální dimenze a Láslo Andor už na to odpověděl. My eh, spolupracujeme v této oblasti a velmi brzy vám bude předloženo sdělení, které se bude týkat právě sociální dimenze. Merci, nous en venons. Děkuji, tím se dostáváme ke čtvrtému kolečku otázek. Začneme hospodářským výborem, pane Matiasem, a potom a výbor pro zaměstnanost. Děkuji Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také pánům komisařům za to, že přišli do našeho výboru. Je zcela očividné, že ve chvíli, kdy se přijímají doporučení pro jednotlivé členské státy, tak by bylo třeba ještě zanalizovat ta doporučení, která byla vydána v minulosti a zdali dosáhla svých cílů. To znamená, v první řadě si musíme odpovědět na otázku, byla splněna ta předcházející doporučení, doporučení či ne. Jaké byly ty výsledky? Bylo dosaženo těch očekávaných výsledků či ne? A já vám dám příklad Portugalska, i když samozřejmě bych si mohla vybrat jakýkoliv jiný stát v souvislosti s tou první otázkou. To znamená, byla splněna ta doporučení, tak v tomto případě do tato doporučení týkající se našeho státu měly co dočinění vlastně s těmi doporučeními trojky a myslím si, že v tuto chvíli mohu říct, že ta doporučení opravdu byla splněna. Co se týče té druhé otázky, to znamená, dosáhli jsme těch očekávaných výsledků, tak tady existují opravdu velké rozdíly. Co se týče roku 2013, tak v předpovědích se hovoří o více jak devíti Eh, miliardách. Eh, hovoří se o navýšení dluhu, hovoří se o snížení nezaměstnanosti, hovoří se o změnách HDP eh, a tuto chvíli můžeme tedy říci, že Trojka a komise se opravdu zcela, zcela, zcela, eh, nebo to, co oni říkali, se zcela minulou účinkem. To znamená, ty jejich předpovědi nevyšly. A já se chci zeptat, zdali si komise přizná, že ty předpovědi v podstatě byly chybné. Přiznáte si to, že jsme nedosáhli těch výsledků, které vy jste předpovídali? Protože pokud si to uzná, přiznáte, tak jak vlastně v tuto chvíli můžete doporučovat něco dalšího, když víte, že ta předcházející doporučení nebyla splněna? Děkuji, i pan Sarkas a potom za Ekon, pan Mangola, prosím. Díky, paní předsedkyně. Děkuji panom komisářům. E, děkuji také panu Renovi za to, co řekl. I když všichni jsme samozřejmě si uvědomili, nebo my si uvědomili, že ta doporučení jsou pořád stejná. Možná, že ten rytmus je trošičku jiný, ale co se týče té struktury a těch doporučení, tak to je furt to stejné. To znamená více úspor, více strukturálních reform, e, větší fiskální kázek. I když tady hovoříme o krizi poptávky. I když tady hovoříme o krizi financování malých a středních podniků, tak se nic nemění a pořád hovoříme pouze o fiskální eh, kázně, o úsporách a tak dále. A ať se tedy děje, co se děje, tak my vidíme, že vy prostě budete pořád eh, prosazovat tu stejnou linii. Budete pořád postupovat podle té stejné partitury, bude to pořád ta stejná hudba. Ale kdo vlastně tu hudbu skládá, se chci zeptat. Když se podíváte na sever od Rýna, podíváte se na tu situaci v různých členských státech, tak e, já se chci zeptat, vy vůbec posloucháte, co říká Evropský parlament? Nebo to postavím jinak proč nenasloucháte Evropskému parlamentu, proč nenasloucháte občanům? Co pak my tady nejsme demokraticky zvolenými zástupci občanů? My jsme říkali, že je třeba skončit s těmi asymetriemi, je třeba opravdu tuto situaci změnit. A vy prostě pořád si razíte tu svoji linii, to znamená ta červená linka mezi severem a jihem. To stejné platí i pro penze. My jsme říkali, že tady se ta, že tady se to musí změnit. A vy neustále prost v podstatě doporučujete to stejné. Vy neustále te říkáte, že se musí zvýšit odcho- věk odchodu do důchodu, i když my jsme říkali něco jiného. Ale tady je třeba dosáhnout hlavně toho, aby ten systém fungoval spravedlivě. A nebo eh, strukturní reformy. Hovoříte pořád o flexibilitě. Ano, v pořádku, flexibilita, ale bezpečnost. Kdy vy zajistíte jistotu, nebo kdy budete hovořit o bezpečnosti a jistotě? Pane komisaři, koho vy vlastně posloucháte? A nebo posloucháte pořád ty stejné? Děkuji za Econ Corporate Gold a potom paní Bastos, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, správně zdůrazňujete strukturální reformy, které jsou předpokladem oživení ekonomiky a vytváření pracovních míst. Někteří kolegové odkazují k Mezinárodnímu měnovému fondu. I Mezinárodní, Mezinárodní měnový fond hovoří o tom, že je potřeba snižovat výdaje a pokračovat se strukturálními reformami. Takže to ukazuje, že se ubíráte správnou cestou. A kolegovi chci říci, ano, v Řecku je odchod do důchodu 67, ale ve Francii je to pořád 60. Takže tady existují veliké rozdíly. Má otázka se všem týká něčeho jiného. Už tři roky vydáváme konkrétní doporučení jednotlivým zemím. Dva roky uplatňujeme balíček dvou, šesti opatření a rok opa, opatření dvou. Když se podíváme na některé země, třeba na Francii nebo na Nizozemsko, tak tam jste prodloužili termín pro rozpočtové cíle, ale doporučení týkající se hospodářských reform jsou velmi ambiciozní. U Francie dokonce jsou velmi přesná. Jak využijete nástroje, které máte v sadě dvou a šesti legislativních opatření k tomu, abyste podpořili realizaci takovýchto opatření. Například předpokládám, že na podzim budete dohlížet nad návrhem, na návrh rozpočtu? Budete se dívat pouze na čísla anebo i na kvalitu přijatých opatření? Co od vás můžeme očekávat v nadcházejících měsících a letech? Děkuji Režina Bastos a potom a, a, paní Podemata. Eh, Děkuji mnohokrát. Mám dvě otázky. První na pana komisaře Rena a druhou na pana komisaře Andora. Portugalsko učinilo obrovské rozpočtové úsilí a obrovské strukturální reformy provedlo. Nicméně pracuje ve velmi negativním kontextu. Komise připomněla, že Evropská banka pro rozvoj gratulovala Portugalsku, že lépe financuje malé a střední podniky, protože konec konců toto je veliký problém obecně v evropské ekonomice. Jaké jsou ale ještě další opatření, které chce pan komisař Ren přijmout v Portugalsku? A teď k panu Andorovi. V Portugalsku máme největší nezaměstnanost mladých v Evropě. Čekáme všichni na záruku pro mladé. Máme i jiné nástroje, jako třeba Evropský portál nebo boj proti předčasném odchodům ze škol. Jak chce Evropská komise reagovat na výsledky těchto reform? Děkuji, paní Polimata, prosím na dvě minuty. Merci, Děkuji, Pervanš. Eh, Děkuji mnohokrát za slovo. Chci se zeptat na výjimky z těchto doporučení. Máme Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr. My jsme před nějakou dobu říkali spolu s paní Ferreirou, že tyto výjimky vytvářejí problémy problémy demokratické legitimity, ale také problémy s efektivitou, protože neumožní širší výměnu názorů na evropské úrovni o úspěších či neúspěších těchto programů a o případných budoucích nápravných opatřeních. Jak jsme říkali, vzniká tím demokratický deficit. A tento demokratický deficit je v neprospěch reform. Byla zmíněna otázka ERT a v plénu také bylo řečeno, že to je rozhodnutí řecké vlády. Já vás musím opravit, je to rozhodnutí části řecké vlády, která se skládá ze tří politických stran, nikoli pouze z jedné. Vy jste řekli, že podporujete reformní snahy. To se dá vyložit mnoha způsoby. Může tedy Evropská komise podpořit rozhodnutí, která jsou proti hlavním principům demokracie, jenom proto, aby se dosáhlo cílu tohoto programu? Vy si myslíte, že tímto se zvýší efektivita těchto programů, že si tím posílí reformy, nebo si myslíte opak? Ještě jednou chci zopakovat, že jste říkali, že se ke všem členským státům má přistupovat stejně, tak se ptám, proč ty země, které v tuto chvíli mají programy, nemohou být zakomponovány do konkrétních doporučení, tak abychom se mohli demokraticky bavit o reformních programech a to i za zapojení Evropského parlamentu. Děkuji. Také děkuji. Začneme panem komisařem Renem možná tentokrát. Poprosíme vás o odpověď. Pane komisaře, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také za otázky. Nejprve k otázce paní Matias. Odkazoval jste k Portugalsku. Portugalsko je programová země jako Řecko nebo Irsko, takže se k ním přistupuje jinak. S tím, že přeskum probíhá každé čtvrtletí. tak, aby, tak abychom mohli neustále souvisle hodnotit dosahování cílů a případná zlepšení programu, tak jak se zavádí. Takže tyto čtvrtletní přeskumy mají za prvé sledovat implementaci programů a za druhé mají možnost se poučit z praxe a zohlednit tato poučení z praxe. Z podstaty věci tyto přeskumy jsou daleko konkrétnější než specifická doporučení pro členské státy. Paní Podemata také hovořila o tom, jestli ty programové země by měly být zapojeny do celkového kontextu koordinace hospodářské politiky a evropského semestru. To je k diskusi. Neříkám ovšem, že u těchto zemí nevyžadujeme zodpovědnost, to vůbec ne. Hovořilo se o tom několikrát v tomto výboru a myslím, že jsem často odpovídal na vaše otázky v tomto smyslu. Otázky, které se týkaly hospodářské politiky a programů přizpůsobení hospodářství v těch programových zemích. A v tomto kontextu chci ještě říct si jednu věc, která navazuje na otázku pana Gigolta z předchozího kolečka. Tato doporučení komise se mají věnovat konkrétním výzvám jednotlivých členských států. Někdy ten počet výzev je srovnatelný mezi členskými státy, ale většinou spíše není, protože ty výzvy se liší a následně se tedy ta doporučení nedávají plošně ve většině případů srovnávat. Evropský semestr také k tomu přistupuje trochu jinak než Lisabonská strategie a to je potřeba vzít v úvahu. Pan Čarkas hovořil o roli národních parlamentů a chci jenom připomenout, že Evropský parlament v této oblasti učinil důležitou iniciativu tím, že zorganizoval parlamentní týdny s národními parlamenty. Pro mě je důležité, aby národní parlamenty byly více a dříve zapojeny do celého procesu ještě předtím, než jsou přijímány národní reformní programy a programy stability a konverze konvergence, pardon. To je určitě něco, co bychom vítali. Komise je k dispozici a ráda předloží takováto doporučení v národních parlamentech a bude o nich diskutovat. Byť, jak jsme říkali, je to především zodpovědností členských států. Paní Wortmann Kohl se ptala, jak budeme sledovat dodržování těchto doporučení. Tady bych odkázal na odpověď, kterou jsem dal panu Kigoltovi. Na podzim, možná v souvislosti s balíčkem dvou opatření o posílené zprávě hospodářství a přehledu nebo průzkumu národních rozpočtů, chci říci, že možná tady bychom mohli mít určitý bod ke kterému bychom mohli lépe kontrolovat provádění těch doporučení a to jak co se týče strukturální reform, tak co se týče fiskální politiky. Takže ano, na podzim učiníme přeskum plnění těchto doporučení. A když vstupuje balíček dvou opatření v platnost, tak je to pro nás dobrá příležitost. Protože můžeme hodnotit v druhé polovině října rozpočty a máme právo hodnotit jak strukturální reformy, tak fiskální politiku. S tím, že ovšem fiskální politika je více vyčíslená a strukturální reforma zase naopak je spíše kvalitativní, ale přesto je prostě potřeba, abychom ve stejném kontextu i nahlíželi na provádění strukturálních reform. A chci jenom zdůraznit, že cílem těchto strukturálních reform je učinit opatření, která mají být sledována během nacházejícího roku a půl, takže to jsou vlastně krátkodobá opatření. Poté, co je přijme rada příští týden. Děkuji. Také děkuji, paní předsedkyně. Tady musím zopakovat, že pro nás jsou velice důležité názory Evropského, Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů jenom ze zkušenosti. Vám to může doložit tím, že jsem se zrovna dneska setkal s poslancem Bundestagu z CDU. Před pár týdny jsem byl na návštěvě v lotyšském parlamentu a příští týden budu v řeckém parlamentu, kde se setkám s poslanci a poslankyněmi. To jsou důležitá zasedání, kde si můžeme vyměňovat názory na doporučení vydávána vydávaná jednotlivým zemím. Nezapomínejme ale na roli sociálních partnerů. Pro mě to je také důležitý kontext pro diskusi o ročním přehledu růstu a přípravě doporučení jednotlivých zemí, zemím, především co se týče summitu tripartity, ale i dalších zasedání se zaměstnavateli či s odbory. Takže máme pocit, že naše práce vychází do míry možné z demokratické výměny názoru a je to určitě praxe, kterou chceme dále posilovat. Teď padla otázka týkající se Portugalska. Tady mám příležitost zmínit setkání s portugalským prezidentem minulý týden, pan předseda Barroso jej pozval a přizval k tomu několik komisařů, včetně Oliho a mne. A zaměstnanost a zaměstnanost mladých lidí jsme v každém případě diskutovali velmi podrobně. Hovořili jsme o konkrétním programu Impuls pro mladé, který už teď zasáhl 90 tisíc lidí kteří brzy budou podporováni z tohoto programu. Kromě toho se také připravují na přenesení všech cílů na, na úroveň záruky mladým a můj generální ředitel bude zítra v Lisabonu a bude se diskutovat i o těchto otázkách. Takže opravdu doufám, že to povede k dobrým výsledkům v nadcházejícím období. Děkuji. Také děkuji a tím se dostáváme k poslednímu kolečku. Nejprve za hospodářský výbor Diego Feop, potom Astrid Luling a potom za výbor pro zaměstnanost Silvana Rapty a já. Prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně os senhores comissários, dizer que estamos aqui. Já bych rád poděkoval, poděkoval oběma komisařům, pozdravil je a rád bych řekl, že v současné době jsme v důležitém bodu debatě, debaty o celé hospodářské měnové unii. Cíle, které komise předkládá, mm, sice dosáhnout růstu a lepší zaměstnanosti, a pod podporování malých a středních podniků, zejména, pro, zejména v eurozóně, tak tam bych rád eh, věděl, jak páni komisařové vidí obecnou situaci těchto eh, států, kteří eh, jsou v těch přizpůsobovacích konvergenčních programech. Dávám několik čísla. 18,5%, tak taková se předpokládá, že bude nezaměstnanost Portugalsku příští rok. Eh, recese je obrovská. Myslíte si, že fungují ty eh, programy eh, hospodářské v zemích eurozóny. Potom se chtěl zeptat na situaci v zaměstnanosti pana Andora, co s tím chce dělat. A potom pan komisař Rehn. Co si myslíte o tom, co říká pan Rasmussen z ECB? vzhledem k, eh, k těm cílům pro Španělsko a mm, pro Itálii, mm, což by mohlo vyvolat vlny na trhu s obligacemi. Jaké obecné cíle má Evropská unie v této věci? Bylo by dobré hovořit jenom jedním hlasem v této věci. Rád bych eh, znal na to váš názor. Eh, Astrid Luling, Astrid Luling a potom paní Rapty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, no velice rychle jednu obecnou připomínku týkající se reakce vlád na doporučení komise v rámci evropského semestru. Člověk by skoro řekl, že vlády ignorují ten postup, o kterém se sami rozhodli. předávají návrhy rozpočtu, předávají program a komise následně má učinit doporučení po analýze. Ale už v podstatě ve chvíli, kdy komise vydává tato doporučení, začne vláda upřímně řečeno, omlouvám se za slova, řvát o bruselském diktátu. Třeba když se podívám na naši zemi Lucembursko, tak ministr zodpovědný za sociální zabezpečení řekl, že na základě takovýchto doporučení v podstatě se, mi se úplně mimo. Já říkám, že on je mimo. A já jsem naopak chtěla, aby ta doporučení byla ještě přísnější. Protože si myslím, že by to bylo dobré pro Lucembursko. Kdybychom mu říkali více pravdu než dosud dokonce i ve Francii. Prezident úplně klidně konstatuje, že nebude podléhat žádnému diktátu. A já mám z toho pocit, že to je v podstatě schizofrenní populismus. V Lucembursku jeden parlamentní výbor se zabýval vašimi návrhy a řekl, že tam nebylo v podstatě nic nového oproti předchozímu roku. A následně tedy, že si z toho nemáme dělat žádné starosti. No já si teda myslím, že si měli dělat starosti. Protože pokud se vydávají stejná doporučení, jak to znamená, že nic neudělali. Ano, že neudělali aspoň dostatek. Vypršela vám lhůta. Já bych chtěla slyšet, abyste na to reagovali. Já myslím, že pochopili dost dobře vaši otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Máme v eh, ekonomické indikátory a, a ty nám ukazují, jak se daří s deficitem a za dlužeností, Máme sociální indikátory, které nám ukazují, jak eh, Pane René, můžu pokračovat? Já to opakuji, pane René, protože um, to nikdo nesl, um, to je pro vás. Máme tedy eh, hospodářské ukazatele, které nám ukazují, jak se nám daří s schodkem a dluhem. Potom tady máme sociální ukazatele, které ukazují eh, důsledky eh, úsporných programů ve členských státech. A já se ptám, jestli bychom také neměli eh, si stanovit nějaké eh, indikátory demokracie, abychom eh, zjistili, jaké dopady to má na demokracii. Všechny ty programy, které se uplatní ve členských státech. Já to říkám ale proto, protože buď předstíráte, že tomu nerozumíte, nebo tomu opravdu nerozumíte. Premiér Samaras se jednoho dne prostě probudil a aniž by se optal parlamentu, či eh, dvou dalších koaličních partnerů ve vládě, aniž by eh, se vůbec zeptal pracujících, porušil všechna demokratická pravidla a, a provedl státní převrat. Považujete Evropská unie za eh, správné? Přijímáte toto? Děkuji. Já mám jednu otázku, pane komisaři jak důležitá jsou pro vás slova, pro vás slova odborníků. Jakmile odborníci přestanou říkat to, co vy chcete slyšet, tak najednou máte pocit, že ti odborníci nejsou legitimní, mám ten pocit. Mezinárodní měnový fond se připojil k trojce, protože některé členské státy měly pocit, že to je dobrá cesta strukturálních reform. Ale teď Mezinárodní měnový fond trochu změnil směr, a uznal chybu týkající se odhadu multiplikačního faktoru strukturálních reform a najednou se podporoval předseda Barroso, který říkal, jestli je opravdu, eh, který, jestli je opravdu legitimní, aby eh, měnový fond byl součástí trojky. Tak potom já pocházím ze země, kde prostě máme určitou představu o demokracii, ať už se jedná o vládu pana Župana nebo o pana Sarkozyho, tak když se snažíme o nějakou reformu smluv, tak se to okamžitě zarazí. Pan prezident Hollande chtěl znova spustit sociální dialog a diskutovat o tom, co je potřeba udělat i na trhu práce. Myslíte si, že ta doporučení, která jste připravili s panem komisařem Andorem umožní tento sociální dialog a že následně vaše koncepce sociální demokracie, přestože hovoříte o sociálním dialogu mezi doporučeními v podstatě v každém bodě, tak jestli opravdu proběhne. A poslední věc. Musím říct, že jsem velice překvapená, že v podstatě žádné doporučení se netýká fiskálních reform do hloubky. Pokud chceme dosáhnout eh, strategie 2020, tak pokud budeme prosazovat spekulativní a krátkodobé investice a pokud tam nejsou žádná doporučení členským státům k vytvoření fiskálního systému, který spíše bude prosazovat dlouhodobé investice, tak si myslím, že to bude problém. Poprosím o odpověď. A nevím, kdo začne z vás. Jak to tak eh, jestli já začnu, tak okamžitě zareaguji na to zdanění. Ze země, kterou znám nejlépe. U nás je to někdy těžké s těmi doporučeními, vzhledem k tomu, že se tam hovoří o zdanění a tam se o něm hovoří zhusta. Zejména o přesunu eh, eh, daňového břemene z práce jinam. Myslím, že z vaší země také toto zaznívá. A tohle je velice důležité pro eh, podporu eh, poptávky po pracovní síle. A teď se dostávám k otázce pana Feje. A sice, jak vykládat ta čísla, eh, která vidíme například 12% nezaměstnanost v eurozóně, 11% v EU jako celku. Rád bych zdůraznil, že něco úplně opačného, než se běžně říká. Všichni víme, že nezaměstnanost je rekordní a, a roste průměrně v EU, ale neukazuje to podstatu tohoto, protože podstatou je polarizace tohoto průměru. Některé členské státy které jsou eh, docela dobře finančně stabilní, mají dostatečně silné veřejné i soukromé finance a dochází tam k hospodářskému růstu za posledních několik let a také k růstu počtu pracovních příležitostí. A na druhou stranu tady máte skupinu zemí, které cítí eh, důsledky dluhové krize mnohem déle, jsou pořád v recesi a pořád ji očekávají ještě na příští rok. A to jsou eh, země, kde eh, nezaměstnanost, včetně mládeže nezaměstnanosti, eh, rostla za poslední rok. Hledáme-li tedy eh, nápravu, tak se nesmíme dívat na průměr. Musíme specificky hovořit o skupinách nebo jednotlivých zemích. A proto ve své prezentaci jsme všichni zdůrazněvali rozdíly mezi zeměmi s přebytkem a se schodkem. Pro každé z nich máme e, jiná doporučení. Proto také musím zdůraznit, že vůbec e, není pravda, že by e, ve všech členských zemích a v celé Unii komise byla pro úspory a škrty. Já jsem nedávno navštívil Lotyšsko a tam konkrétní doporučení je rozšířit sociální pomoc. Před několika minutami jsme hovořili o Německu. Tam to doporučení velice jasně je umožnit nárůst mest z rady důvodu. Myslím si, že jsme analyzovali tady eh, konkrétní podmínky a, a situaci v jednotlivých zemích a aktualizovali ta doporučení tam, kde mm, bylo možné to udělat. Pokud jde o otázku nezaměstnanosti mládeže, tak to je otázka cyklu a je třeba řešit důsledky krize. Ale tohle bylo ještě před přijetím záruky pro mládež. Teď už byla přijata a teď máme konkrétnější tedy příležitost naplnit svá slova. A také povinnost. poskytnout to doporučení členským státům, aby pracovali na, záruku, na záruce mládeži a nejenom proti nezaměstnanosti obecně. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní uh, předsedkyně. Dříve pokud jde o to, co uh, říkal Diego Feo. Zúraznil jste ty správné cíle komise podporuje trvale udržitelný růst a tvorbu pracovních příležitostí, také mimo jiné eh, řešením té finanční pasti, kterou teď před sebou mají malé a střední podniky. A opravdu potřebujeme, aby rada podpořila eh, toto a podpořila aktivitu všech eh, institucí, včetně investiční banky a ECB. Hovořili jste o aktuálním stavu v eh, jednotlivých zemích programu. Aniž bych zabíhal do podrobností, chtěl bych zdůraznit, že s jednotlivými vládami se připravujeme eh, na úspěšné opuštění programu hospodářských reform a fiskálního přizpůsobení Mezinárodního měnového fondu v případě Portugalska a Irska. V obou zemích ty eh, programy se naplňují podle plánu a obě země nedávno ehm, měli eh, tedy prospěch ze strany eh, Eurogroup, která jim umožnila prodloužení splatností jejich dluhů a zde se zaujímáme další věcmi, dalšími kroky, které by mohly dávat smysl tak aby opuštění toho programu dopadlo úspěšně, jak v Jirsku, tak v Portugalsku. Potom se hovoril o tom, co eh, říkal šéf eh, správní rady ECB Jirk Rasmussen. Já se nechci eh, vyjadřovat k tomu, co říká ECB, to ona může udělat sama. Názory Komise na fiskální politiky, eh, na fiskální politiku eh, naleznete v těch dokumentech, které například jsme vydali dnes. Paní Luling hovořila o eh, doporučení pro Lucembursko, která byla velice pečlivě a, a důkladně zvážena Evropskou komisí. Hovořila jste zejména o otázce penzijní reformy. A my si myslíme, že je velice důležité, aby eh, Lucembursko řešilo ta podstatná eh, rizika pro uh, svůj systém veřejných financí ze strany uh, penzijních systémů a um, dlouhodobé péče. A penzijní reforma v Lucembursku přijatá minulý rok může být považována pouze za první krok důležitým, tedy správným směrem. Lucembursko by se brzo mělo posunout dál. Například výdaje na dlouhodobou péči mají až o 2% přispět k celkovému financování, které bude třeba vzít z HDP, tak aby se uzavírala ta mezera v financování, která dlouhodobě existuje. Takže když Lucembursko je fiskálně jedno z nej, jednou z nejodpovědnějších zemí, tak to ukazuje, že evropský semestr je takový preventivní, protože odhaluje eh, potenciální problémy, kterým eh, členské státy dlouhodobě čelí a je třeba je řešit už dnes. Paní Rapty hovořila o těch sociálních indikátorech. My se tím budeme zabývat ve svém sdělení k sociálnímu rozměru hospodářské a měnové unie. Hovořila jste o demokracii, což je samozřejmě klíčová evropská hodnota a komise je strašný všech smluv. A takovou, takové klíčové evropské hodnoty eh, samozřejmě chceme hájit. Musím zdůraznit, že Řecká krize byla eh, spíše důsledkem neodpovědné fiskální politiky a statistických podvodů než důsledkem eh, programu EU a Mezinárodního měnového fondu. Krize přišla nejdřív a potom přišel program. Komise teď z ECB a MF eh, v rámci politického mandátu členských zemí eurozóny pracuje na návratu řecké hospodářské prosperitě teď se zaměřujeme na implementaci toho programu tak, aby se Řecko mohlo vrátit k růstu a tvorbě pracovních míst a vyhlo se zbytečným politickým bouřím nejenom kvůli Řecku, ale kvůli Evropě jako celku. Paní předsedkyně, potom, vy jste se potom ptala k penzijní reformě a daňové reformě. Dobře víte, že komise je odhodlána vést sociální dialog debata se sociálními partnery je velice důležitá, pokud jde o to, aby eh, koncepční rozhodnutí byla opravdu eh, systematická. Francie eh, dlouhodobě není šampionem sociálního dialogu, abych tak řekl. Někdy bychom dokonce řekli, že opakem. A já vítám, že v poslední době ve Francii došlo k určitému posunu ve spolupráci v rámci sociálního dialogu mm, se sociálními partnery a já eh, věřím, že spolehlivou důchodovou reformu lze představit eh, na základě těchto debat. Potom jste hovořili o daňové reformě. Možná, že jsme každý četli něco jiného, ale my hovoříme, my jsme dali doporučení ke daňové reformě pro řadu členských států, ne, ne všem, nebo většině potom ehm, k zemi, kterou znám jako druhou nejlépe, ve které právě jsme v Belgii. Naše doporučení číslo 5 se zaměřilo na eh, reformu daní, protože belgický daňový systém eh, nepřiměřeně eh, spolehá na přímé zdanění a má takové mezery, které by mohly spochybnit jeho spravedlnost. Když Belgie snížila zdanění eh, práce, tak přesto daňová kvota je jedna z nejvyšších v Evropě pro většinu zaměstnanců a pracujících. Belgie je nadále jednou ze zemí s eh, nejnižším podílem ekologických daní v celkové daňové zátěži. Proto je tady zásadní eh, prostor pro zjednodušení daňového systému a zlepšení jeho efektivity a to i tak, že by se zredukovaly daňové výdaje tak, aby to lépe vedlo ke tvorbě pracovních míst. A zajistila se i taková mm, vyšší úroveň mm, spravedlnosti ve společnosti. Mm, vážené předsedkyně, já se sami rád budu bavit o té další reformě penzí i sociálních reformách tak, aby eh, dlouhodobě byla obnovena finanční stabilita a také, abychom se eh, vrátili k eh, tvorbě pracovních míst a růstu v Evropě. Děkuji. Uzavřeme tuto výměnu názoru. Chtěla jsem jenom ještě říci dvě věci. Za prvé, bez ohledu na dnešní pořad jednání jsem chtěla využít příležitosti, že tady máme oba dva komisaře, a chtěla jsem se vyjádřit k tomu, co říkal pan komisař Barroso, který říkal, že ta kulturní výjimka by měla být přijata. Já si myslím, že to je trochu reakční a myslím si, že to je v podstatě protievropské a že to jsou věci prostě, které by neměl říkat ani tiskový mluvčí, tož tak pana komisaře. Pan komisař, budeme pokračovat se zprávou paní eh, Ferezy a paní Fontaně, a to 9. července, ale chci vás ještě upozornit na to, o co nám tady všem společně jde. Co se doporučení týče, tak pochopitelně všem nám jde o kvalitu sociálního dialogu a o demokratickou diskusi. Víme, že to nebude možné, pokud to nebude probíhat v demokratickém kontextu a v kontextu, kdy všichni budou přistupovat na solidaritu a na ochotu pomáhat jeden druhému. Když přijímáte takováto doporučení země po zemi, tak nevím vlastně, co jste měli na pořadu jednání ten samý den, ale ten den, kdy byla vydána tato doporučení Evropskou komisí, tak si myslím, že v podstatě ten samý den jste je měli prezentovat do Evropského parlamentu. Tak to má fungovat v demokracii. Takže děkuji, že jste přišli dneska, ale skoro bych si byla myslela, že demokratické fungování si vyžadovalo trošku jiný harmonogram vašeho vystoupení a budu doufat, že příští rok, ať už to bude vypadat jakkoliv, s volebním kalendářem takže harmonogram vašeho vystoupení bude trochu jiný. Takže děkuji i za Sharon a za oba dva výbory. Takže bych rád uzavřela toto zasedání.